Dobrý den, vážení kolegové, vítám vás na druhém dni našeho setkání a doufám, že jste si odpočinuli, že jste strávili meny nejenom eh, gastronomické, ale také především intelektuální ze včerejšího večera. Odzahajuji druhý půlden naší práce a děkuji panu ministrovi Kalouskovi za to, že se dostavil mezi nás eh, po té, co se také účastnil setkání včerejšího večera. Jak víte, v pondělí a v úterý se účastnil Ekofinu, eh, který vedl. Vrátíme se k tomu, protože na pořadu této rady byly velmi důležité témata, například DPH. To jsou věci, které jsme zmínili i včera za přítomnosti odpovědného eh, komisaře Láslo Kováče. A samozřejmě jsou tam také otázky plánů obvody, eh, obnovy jejich účinnosti a je tam také otázka bankovních trhů a eh, toho, aby normálně fungovaly s tím, že možná bude potřeba vytvořit určité struktury pro izolaci toxických nebo nečistých produktů, jak jim raději včera říkal pan komisař Almunia. Chtěla bych také přivítat mého spolupředsedu, který je eh, odpovědným eh, v Českém parlamentu a také ve výboru pro měnové a finanční záležitosti. Brzy dostane také slovo. Také děkuji dalšímu kolegovi za účast. Jak víte, e, člen ředitelství Evropské centrální banky je odpovědný za mezinárodní vztahy, za mezinárodní e, rozměr eurozóny. A budeme s ním hovořit o těchto věcech. Dnes se hovoří o nových e, bretonských, o novém Bretton Woodu a bude se také hovořit o otázce dohledu od roku 2002. Evropská centrální banka eh, hovořila o tom, že by měla možná mít více odpovědnosti, pokud jde o dohled. A je to věc, o které se hovoří mezi členskými státy. Evropská geografie eh, je taková, že je obtížně organizovatelná a nyní, když máme eh, krizi, tak eh, je to velmi problematické. A brzy budou ukončeny práce pracovní skupiny, eh, kterou svěřil pan předseda Baroso panu Larosierovi. A dohled, který by byl svěřen by mohl být svěřen Evropské centrální bance. Možná se o tom začne znovu hovořit. Jak jsme již hovořili, všechny naše aktivity jsou uvedeny na webových stránkách našeho výboru a můžete se na to podívat. Můžete se podívat na dva dokumenty, kde jsou schrnuty určité studie. Je to bohužel jenom v angličtině vypracoval, je panel expertů, který nám pomáhá v naší práci, v práci našeho výboru. Týká se to plánu obnovy, to je ten jeden dokument, a potom jsou to podpory pro banky. Je to vlastně takový nezávislý kritický pohled v intelektuálním eh, duchu Eh, není to nutně kritické, ale je to s určitým odstupem a jde o srovnatelnost a efektivnost eh, plánu obnovy. Evropská koordinace obou strategií asi nebyla zcela na výši toho, co by ti nejodvážnější z nás si přáli. Budu tady končit a pane spolupředsedo, v tuto chvíli navrhuji, abyste zahájil naše dopoledne vaším vystoupením a potom udělím slovo panu ministrovi. Ehm, já bych eh, Vidím, že pan minister nás asi bude muset opustit. Mám takový pocit, že před koncem dopoledne. Dobře, takže ráda bych navrhovala, abychom umožnili panu ministrovi, aby eh, měl svůj úvodní projev a potom eh, tedy, a nejprve pan spolupředsedající. Paní Beres, eh, vážený pane ministře, vážení kolegové, dámy a pánové. Je mi ctí spolupředsedat tomuto zasedání. Tak, jak někdy říkám, vše jednou poprvé. Poprvé Česká republika předsedá Evropské unii a já poprvé předsedám nějaké takovéto významné události takže úvodem se chci omluvit pokud bych udělal nějakou, nějakou drobnou, drobnou chybu. Eh, bude pro mě jednodušší hovořit eh, v českém jazyce doufám že, že se i navzájem eh, lépe pochopíme. úvodem mi dovolte říci že Eh, finanční, svět a eh, hospodářský svět nebo hospodářská oblast spolu velice úzce souvisí a eh, když na konci roku two thousand and seven se začaly objevovat ve spojených státech první signály o tom že finanční svět není úplně v dobré kondici a že mohou nastat velké problémy tak eh, v roce two thousand and eight se to bohužel potvrdilo. potvrdilo se to nejprve v bankovním eh, světě a dále to putovalo na eh, akciové trhy vznikala velká nejistota a vlády se lišily v přístupu k dané, problematice. dokonce se samozřejmě a docela logicky liší i rizí ekonomové od politiků. Eh, zatímco ekonomie říká že eh, jde o v podstatě cyklický eh, jev a že jakékoliv úsilí a jaké, jakkoliv velké prostředky nainvestujete do toho abyste tento cyklický jev přibrzdili nebo zvrátili tak s tím nic neuděláte. politici jsou ve složitější situaci a vědí že musí udělat některé kroky které mají alespoň vytvořit pozitivní očekávání a to bych to podtrhl to slovo pozitivní očekávání je něco co je velmi důležité. v této oblasti když se podaří shodnout mezi pravicí levicí a nalézt jakési řešení jakýsi modus vivendi pro to abychom postupovali přiměřeně stejně alespoň v rétorice a v některých krocích tak je to podle mého soudu politické vítězství protože pozitivní očekávání a jisté zklidnění toho celého celého prostředí je velice důležitá věc. a potom mohou zafungovat určité nástroje kdy každá národní vláda ale je použije trochu jinak. je to logické protože kdybych měl udat příklad tak česká republika nebyla extrémně zasažena finanční krizí ale logicky na ni dopadá, dopadá problematika hospodářské krize chcete li hospodářské recese. nicméně abych neotevíral témata která bezesporu si připravil náš pan ministr tak berte toto jako úvodní řeč úvodní otevření této, této, tohoto našeho zasedání a budu se těšit na případně nějaké závěry které by nás posunuly zase o krůček dál. děkuji pěkně. Thank you so much. Euh, děkuji, pane spolupředsedající, a navrhuji, abyste vystoupil vždy, když si to budete přát. A nyní bych chtěla poděkovat panu ministrovi za to, že je mezi námi. Já vím, eh, co to znamená. Eh, vaše práce je nyní velmi náročná. Máte dvojí funkci a proto vám tady děkuji, že jste mezi námi a nyní vám neprodleně uděluji slovo. Merci beaucoup, madame prezident. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Je pro mě ctí, že tady dnes s vámi mohu být, tak jako pro mě bylo ctí sdílet s vámi včera eh, velmi příjemný a přínosný večer prosím omlouvám se vám že budu muset eh, před jedenáctou hodinou odejít můj parlament dnes odpoledne projednává body které se týkají ministra financí a kdybych se tam nedostavil pravděpodobně bychom už se spolu nikdy neviděli a já bych se, spolu, já bych se s vámi ještě rád někdy setkal. Eh, dovolte tedy několik slov eh, k situaci na finančních trzích, její regulaci a k ambicím českého předsednictví. E, světový finanční systém prochází bezprecedentně nestabilním obdobím. Je docela nezbytné, abychom zkusili analyzovat, e, co se stalo a proč, protože pak teprve bezpečně budeme vědět, jaká, jaká můžeme hledat východiska. Nicméně rozpoznání příčin je velmi složité zdrojem nestability byla řada faktorů které se během rozsáhlého monetárního a úvěrového boomu postupně vyvíjely a vzájemně se ovlivňovaly. tyto příčiny nezahrnují pouze několikaletý nadbytek likvidity na trzích ale také závažné nedostatky při řízení rizik které vedly k podhodnocení úvěrových rizik a ignorování narůstající složitosti finančních produktů navíc jsme svědky šíření současné krize napříč jednotlivými finančními sektory jednotlivými druhy aktiv a napříč regiony. náhlé omezení tržní likvidity spolu s některými procyklickými prvky obezřetnostní regulace a účetních pravidel stejně jako nadměrné zadlužení vedly k tomu že uzavírání držených pozic ve stresových situacích se stalo velmi obtížné a finančně nákladné toto málem způsobilo totální kolaps finančních trhů. nalezení správné politické reakce na tuto složitou výzvu je mimořádně obtížné. evropská unie se proto musí chopit příležitosti a pokusit se dosáhnout koordinovaného postupu. jedině koordinovaným postupem se můžeme dobrat k cíli. s tím jak se přelévá dopad finanční krize z finančních institucí do reálné ekonomiky budeme muset čelit novým výzvám. k nejdůležitějším navíc patří schopnost trhů absorbovat nové emise vládních dluhopisů kde se mohou ukazovat limity fiskálních intervencí. narůstající rizikové přirážky u vládních dluhopisů jsou toho dostatečným signálem. je třeba pokračovat v další práci budeme dělat vše co je nezbytné ke koordinaci dalšího postupu jak na úrovni evropské unie tak i globálně a k návratu důvěry ve finanční trhy která je nezbytná ke stabilizaci finanční situace. krize vznikla jako totální krize důvěry a jedině návratem důvěry můžeme krizi eliminovat. naše finanční trhy a ekonomiky jsou stále více propojeny z tohoto důvodu jediné možné řešení současné obtížné situace představuje globální koordinace. to ale neznamená že evropa musí čekat na dosažení mezinárodního konsensu předtím než začne jednat. naopak jsme přesvědčeni že evropa může mít vedoucí postavení v mnoha oblastech a může být lídrem při hledání řešení. výzva která je před námi spočívá v tom že ať už bude řešení jakékoliv musí ponechat evropu otevřenou a nepovede k roztříštění světových trhů. jakákoliv protekcionistická opatření musí být jednoznačně odmítnuta. ta by pouze zhoršila situaci. naší jedinou alternativou je spolupráce která povede k celosvětovým standardům vzájemnému uznávání a otevřenosti trhu toto hlavní sdělení musí být prosazováno nejen v rámci evropské unie ale také při jednáních s našimi mezinárodními partnery. z tohoto důvodu svolal předseda vlády a předseda evropské rady mimořádnou schůzku představitelů vlád aby tam zaznělo co nejrychleji na té nejvyšší úrovni jasné ne protekcionismu skupina g twenty představuje nejlepší možnou platformu pro již zmíněnou globální koordinaci. představitelé zemí g twenty se na svém prvním setkání v listopadu loňského roku shodli na akčním plánu. jeho obsahem jsou jak krátkodobá tak střednědobá opatření na zdokonalení mezinárodní finanční regulace. přípravná práce na další setkání které je plánováno na. two dubna tohoto roku jsou v plném proudu byly ustanoveny čtyři pracovní skupiny tyto skupiny pracují na nové regulaci globálního trhu finančních služeb a jeho dohledu. české předsednictví bude usilovat o nalezení společné pozice všech členských států evropské unie pro vyjednávání g twenty je naší ambicí skutečně prezentovat na g twenty co nejširší společnou pozici všech členských států a já velmi děkuji econu a evropskému parlamentu za to že s nimi můžeme tuto pozici konzultovat abychom měli jistotu že se jedná skutečně o pozici společnou. již nyní je zřejmé že se shodneme na nutnosti zvýšení transparentnosti rozšíření regulace na subjekty které jí dosud nepodléhaly posílení odolnosti finančního systému prostřednictvím nových obezřetnostních pravidel a účetních standardů. jde nám i o zdokonalení pravidel pro odměňování ve finančních institucích a také větší odolnosti otc trhu. nesmíme přitom zapomenout že již dříve než překročíme k utváření nového regulatorního rámce tak by měl být jasně určen cíl a účel regulace ze střednědobého a dlouhodobého pohledu je kvalita regulace mnohem důležitější než rychlost a jakou změnu přijmeme a jejich počet. první prioritou musí být především kvalita. jedná se o velmi složité technické otázky které nemohou být vyřešeny snadno a rychle. v této souvislosti bychom nikdy neměli zapomínat že neúmyslné důsledky unáhlených činů by mohly být příčinou dalších problémů. doufejme že na to budeme pamatovat až budeme dokončovat velké množství legislativních návrhů které máme nyní na stole a které budeme projednávat s evropským parlamentem dovolte abych se o nich stručně zmínil hlavním cílem českého předsednictví je vynaložit maximální úsilí k nalezení shody mezi radou a evropským parlamentem do dubna letošního roku ve třech prioritních oblastech v nařízení k ratingovým agenturám směrnici o solventnosti přiměřenosti pojišťoven a směrnici o kapitálové přiměřenosti bank. nejkomplikovanějším problémem jak s globálními tak s evropskými dopady je nařízení k ratingovým agenturám. jako předsednictví chceme přispět k právní úpravě která bude řádně fungovat vzhledem ke globálnímu charakteru tohoto odvětví. i přes složité výzvy a velmi napjatý harmonogram pevně doufáme v jeho dojednání. u solvency ii existuje zřejmá výzva a velká příležitost nastavit mezinárodní standardy v regulaci pojišťovnictví myslím si že můžeme všichni souhlasit s tím že ať už bude kompromis jakýkoliv musí být dostatečně obezřetnostní. vysokou prioritou je taktéž revize crd. koneckonců je velmi dobrým příkladem konkrétní legislativní reakce na krizi. věříme v nalezení rychlé dohody nad touto revizí s evropským parlamentem. vyjednávání těchto tří agend není jednoduché proto jsem potěšen že vám mohu dnes oznámit dosažení prvního konkrétního úspěchu o nařízení o přeshraničních platbách v eurech. tento týden dosáhla rada shody ohledně obecného přístupu který zaručí právní jistotu bankám a poskytovatelům platebních služeb při spuštění přímých inkas v rámci jednotné oblasti plateb v eurech dosažení konsensu mezi členskými státy v této oblasti nebylo jednoduché je to velký krok vpřed a doufám že úspěch dosažený v radě bude následován při vyjednáváních s evropským parlamentem. kromě legislativy se předsednictví se svými partnery musí zabývat také politickými úkoly. musíme se zaměřit na nedostatky regulatorního rámce které se během krize vyrojily prioritou je zhodnotit a aktualizovat cestovní mapy odsouhlasené radou ecofin a principy schválené evropskou radou. dále musíme zvážit další směřování oblasti evropského finančního trhu a služeb. zde jsou nejvýznamnějším tématem otázky související s regulací které jsem už zmínil a uspořádání struktury dohledu nad finančním trhem otázka evropského uspořádání dohledu nad finančním trhem bude významně ovlivněna výstupy nedávno založené skupiny vedené panem delorosiem. zpráva této skupiny by měla být vydána na konci února a já ji pokládám za velmi důležitý vklad do další intenzivní a politické debaty na toto téma potřebujeme totiž otevřenou a širokou debatu která vezme v úvahu očekávání i obavy všech zainteresovaných stran a jsme připraveni této debatě věnovat převážnou část neformálního zasedání ecofinu v praze. v tisku i jinde již koluje mnoho návrhů jak zlepšit dohledový rámec. nejzajímavější z nich jsou zaměřeny na posílení lamfalussyho výboru třetího stupně zavedení kolegií dohledových orgánů pro všechny důležité přeshraniční finanční skupiny vybudování soustavy dohledu podobné evropskému systému centrálních bank nebo založení evropské dozorové agentury. přestože všechny tyto zajímavé diskuse jsou důležité nesmíme zapomenout na související hlubší problémy kterými je třeba se zabývat před nebo současně s problematikou architektury a ty jsou trojího druhu. za prvé je to zajištění adekvátní harmonizace nejen evropského práva finančních služeb ale také regulace samotného dohledu. za druhé je to zajištění existence právního rámce a rámce finanční stability k podpoře nově vytvořené architektury a za třetí zajištění efektivity dohledu na národní úrovni tak abychom byli připraveni na případné změny na úrovni evropské unie. dovolte mi abych eh, stručně tyto body rozvedl. hlavním faktorem posílení stability a rozvoje evropských finančních trhů je dle předsednictví harmonizace dohledového rámce. v současné době neexistuje jednotný systém přístupu k dohledu vynucování a sankcí filozofické přístupy k dohledu nad subjekty finančního trhu se mění stát od státu stejně tak jako vymáhání platných pravidel. tyto odlišnosti mohou vést k regulatorní arbitráži a ve svém důsledku i k ohrožení finanční stability. proto bychom měli využít současné příležitosti a udělat maximum pro dosažení konkrétních výsledků v této oblasti. Jsme si vědomi toho, že máme před sebou obrovskou výzvu, ale i zde se domníváme, že jsou efektivní opatření nezbytná a harmonizace jedinou možnou cestou. Krize za druhé ukázala, že současná uspořádání krizového řízení a finanční stability nejsou připravena čelit vážnému přeshraničnímu otřesu musíme se zamyslet nad tím jestli bylo memorandum o porozumění které jsme podepsali minulý rok implementováno řádně a jestli opravdu poskytuje dostatečný základ do budoucna. navíc položme si otázku poskytují naše právní řády dostatečný rámec pro krizové řízení včasnou intervenci a možné transfery aktiv? krize také prokázala že velkou roli hraje efektivita a uspořádání dohledu uvnitř jednotlivých členských států. fragmentace domácího dohledu může vést k ohrožení finanční stability ještě mnohem víc než fragmentace dohledu na úrovni evropské unie. jak vidíte existuje mnoho složitých otázek a přiznám se že na ně doposud neexistuje lehká odpověď a neexistuje na ně především kompromis. jsem ale přesvědčen že diskuse k dohledu budou široké konstruktivní a že dubnový ecofin nebude jedinou příležitostí při které ministři a guvernéři kteří často plní funkci dohledových orgánů budou zabývat touto problematikou je to příliš důležité téma na to aby mu byla věnována pouze jedna zpráva či diskuze, diskuze to musí být kontinuální. chci zopakovat že celá evropská unie v poslední době aktivně pracovala na přijetí koordinované reakce na finanční krizi. mnohého jsme dosáhli a předešli jsme nejhoršímu během minulého podzimu. i tak se před námi objevují nové výzvy jako součást naší strategie k zajištění finanční stability která byla dohodnuta minulý rok v říjnu diskutujeme nyní společný přístup ke špatným aktivům. jedná se o mimořádně komplikovanou problematiku a proto úzce spolupracujeme s komisí a evropskou centrální bankou na nalezení optimálního přístupu k oceňování takových aktiv a oprávnění institucí participovat v záchranných schématech. Ve všech těchto případech se české předsednictví vynasnaží usnadnit a urychlit probíhající debaty tak, aby bylo dosaženo maximální konzistence při stabilizaci ekonomické a finanční situace a aby se předešlo negativním vedlejším dopadům. České předsednictví nemá ambici prosazovat jednostranně zájmy své země. České předsednictví má ambici férově moderovat diskusi tak abychom dosáhli všeobecně přijatelného kompromisu. dovolte mi dámy a pánové na závěr politické shrnutí a drobnou politickou úvahu. ve všech těchto otázkách čelíme nejenom rizikům poklesu hrubého domácího produktu zvýšení nezaměstnanosti rizikům globální krize ale čelíme rizikům i vlastního politického rozhodování. Musíme se v maximální míře vyvarovat chyb. Jsem přesvědčen, že byť veřejnost od nás očekává jasné kroky, tak nesmíme přehnat očekávání veřejnosti. Musíme férově říct, že je v našich silách zmírnit dopady globální krize na obyvatele. nemůžeme si dovolit tvrdit že je v našich silách zajistit evropě a našim zemím trvale udržitelný hospodářský růst. tržní ekonomika se vyvíjí v cyklech a není v silách nikoho zajistit trvale udržitelný růst bez cyklických výkyvů. ti kdo podlehnou pod mediálním tlakem pokušení toto tvrdit vyvolají ve veřejnosti nepřiměřená očekávání která pak zůstanou nenaplněna a důsledkem je jenom o to větší důvěra. v dobách komunismu se v mé zemi zpívalo poručíme větru dešti. neporučili jsme. ani teď neporučíme větru dešti. teď můžeme jenom společnými silami udělat maximum pro to abychom zmírnili dopady krize na naše obyvatele ale není v našich silách krizi zcela odvrátit. největším rizikem kterému musíme společně čelit je protekcionismus. spolu se státními intervencemi logicky narůstá tlak veřejnosti na protekcionismus. z dlouhodobého hlediska jsou však protekcionistická opatření neskonale větším rizikem než je cyklický pokles hdp. dnes více než kdy jindy potřebujeme své sousedy potřebujeme otevřenou spolupráci potřebujeme volný a férový obchod. protekcionismus by nás zahubil. rizikům při vlastním rozhodování čelíme i v rozhodnutích v otázkách regulace v tomu čemu jsem se věnoval převážnou část eh, svého vystoupení. udělejme ten systém lepší. máme výjimečnou příležitost udělat ho lepší. nesnažme se ho změnit z úterka na středu abychom přitom neučinili víc škody než užitku. buďme pro evoluci v revizi mezinárodní finanční architektury a v dohledu ale buďme velmi opatrní před revolucí. ekonomická historie posledních osmdesáti let nás učí že ukvapená politická rozhodnutí v oblasti regulace přinesla víc škody než užitku a já nemám jediný důvod se domnívat že kdybychom pod tlakem postupovali ukvapeně a snažili se dosáhnout revolučních změn že by tomu tentokrát bylo jinak. postupujme koordinovaně snažme se o harmonizaci prosazujme evoluci ale braňme se ukvapených revolucí v oblasti regulace. posledním rizikem na které musím upozornit je riziko neúměrných nákladů kterými můžeme nebo nemůžeme zatížit svoji budoucnost. Vlády, naše vlády mají pouze omezené možnosti. Ty možnosti tkví především ve fiskální politice a všechny veřejné intervence, které děláme a dělat budeme, děláme na účet svých dětí a vnuků, které se na, tom, které se na to nemůžeme zeptat nemáme žádnou likviditu. Máme jenom peníze, které si půjčíme. A ve svých rozhodováních se musíme pohybovat mezi rizikem hospodářské krize a rizikem nákladů na dluhovou službu a rizikem budoucích potíží při refinancování veřejných dluhů nezatěžujme budoucnost nezatěžujme budoucí generace mnohem většími náklady než by byly schopny unést. to je krédo správce který si je vědom toho že je smrtelný a nechce být budoucími generacemi proklínán. je pro mě mimořádnou ctí že na všech těchto výzvách s vámi smím spolupracovat. děkuji vám za pozornost. beaucoup, monsieur le ministre. Děkuji, pane ministře, za toto velmi jasné vyjádření k úkolům, eh, které zvládáte jakožto předseda Ecofinu, a také k výzvám, které vás ještě čekají před koncem předsednictví. Podle našich pravidel bych nyní navrhovala, abychom udělili slovo eh, dvěm člen, dvěma členům národních parlamentů a potom Eh, členovi Evropského parlamentu. Někteří se již přihlásili o slovo, ale pokud o národní parlamenty, tam se ještě někdo nepřihlásil, nikoho nemám na seznamu, takže vás prosím, abyste zvedli ruku. A pan ministr nás v půl jedenácté opustí a proto navrhuji, abyste nejprve své otázky zaměřovali právě na jeho příspěvek. Jako první se o slovo hlásí Eh, zástupce italského parlamentu, pan Franco Conte. Buongiorno. Dobrý den. Mám pár připomínek týkajících se finanční krize a jejich dopadu na reálnou ekonomiku. Tak se vytváří Eh, silná, silný tlak na evropskou ekonomiku a objevuje se zde určitý paradox. Zároveň členské státy nejsou schopné využít všech prostředků tak, aby řešili tento problém na celkové úrovni, tak jak to dělali Spojené státy. Ta krize vznikla ve finančním světě, ale máme bolestivou zkušenost, že eh, působí eh, teoretické paradigma má eh, ty ekonomiky, které mají široce rozptýlený eh, sektor výroby, eh, mohou na tom být lépe než ty, které se rozhodujícím způsobem zaměřily na rozvoj založený na sektoru služeb Problémy italské ekonomy, ekonomiky byly posuzovány e, některými e, dosud jako věc, která nás brzdí a její struktura tak nás byla, e, byla tak posuzována, ale teď vidíme, že tomu tak úplně není, že to je možná výhoda. A fakt je, že v Itálii máme nízkou úroveň soukromého dluhu a vysokou úroveň úspor. Můžeme využívat tedy e, tohoto faktu jako určité páky, ale samozřejmě nás to nezachrání samo o sobě. Ta krize, krize nás poučila ve všech směrech. Pokud chceme zajistit udržitelný růst, může finanční sektor vytvářet bohatství. Ale vysoká přidaná úroveň se projevuje ve výrobním sektoru. Takže si myslím, že bychom na úrovni evropské společně s národními parlamenty a národními vládami se měly snažit eh, přerušit to propojení mezi finanční ekonomikou a reálnou ekonomikou. Problém úvěrů, což je další problém. Vidíme sníženou poptávku v oblasti automobilového průmyslu a vidíme obtíže v oblasti spotřebitelských úvěrů. Musíme zamezit eh, Eh, tomu, aby prostředky, které máme k dispozici, abychom je věnovali pouze bankovnímu sektoru a jeho záchraně, protože tím nakonec bychom to břemeno přenesli na ramena eh, občanů. Eh, chcem, potřebujeme v Evropě společnou ekonomickou politiku, kterou Evropská unie v mnoha ohledech ještě nemá. Itálie pociťuje, že bychom potřebovali co nejvyšší stupeň koordinace především v oblasti zdanění. Musíme zamezit eh, konkurenci mezi jednotlivými národními systémy systémy, která by vedla k fiskálnímu dumpingu, který by dále ohrozil růst a znemožnil růst. Sledujeme fragmentaci v rámci společenství v této oblasti a některé kroky eh, přijaté neodpovídaly zcela potřebám. V Paříži na schůzce v září loňského roku, kde se hovořilo o harmonizaci daní ve společenství, jsem si všimnul toho, že politicky řečeno, Říkáme, že je velmi obtížné harmonizovat eh, daně pro společnosti a že se hovoří o tom, že vlastně se vzdáváme i eh, možností v oblasti DPH. Ano, už budu končit, prosím. Potřebujeme eh, standardy dohledu, které budou zohledněny v zákonech, tak, abychom měli určité vodítko pro výbory, například pro Lamfalusiho skupinu. A pokud jde o výjimky ze směrnic, je třeba dávat na ně velký pozor, protože tím by se tyto směrnice a jejich e, ustanovení neplnily. Takže mm, závěrem bych řekl, že nemůžeme mm, nebýt skeptičtí zde v Evropě ale fakt je, že proto, abychom se dostali z té krize, musíme vytvořit důvěru spořitelů a e, musíme mít důvody a ospravedlnění pro rekapitalizaci některých bank a neopakovat jenom. Děkuji. Musíme respektovat pravidla, naše společné pravidlo, je nás tady opravdu mnoho a pokud eh, chcete mít pocit, že jsme se účastnili zasedání, kde se každý mohl vyjádřit, tak je potřeba uplatňovat pravidlo, které zde používáme v Evropském parlamentu, tedy dvě minuty na každé vystoupení. Takže děkuji také členům národních parlamentů, že to budou dodržovat. A nyní tady máme eh, člena estonské delegace a potom se podíváme na paní Ferreru z Evropského parlamentu. Labai atsiprašau, mes supratom, kad Latvijos delegacija tai čia Lietuvos delegacija. E, Děkuji. E, slyšeli jsme, že hovoříte o estonské delegaci, ale my jsme z litevské delegace. Děkuji za to, že jste mi udělila slovo. Jsem velice spokojen s tím, velice mě potěšilo, že pan minister zdůraznil to, že nesmíme věci uspěchat, a že bychom měli přihlížet na budoucí generace tak, aby oni nenesli ty negativní dopady. Ovšem během této krize už vznikly kroky, které v každém případě nepříjemně pocítí naše děti, naše vnuci a proto je třeba konkrétních návrhů eh, v březnu, v dubnu, je potřeba, abychom už věděli, co ECOFIN hodlá učinit, jaké bude mít návrhy. Bylo by tedy velmi dobré, kdyby nám pan ministr naznačil, jakým směrem se to celé bude ubírat. Pokud jde o Litvu, tak u nás podmínky pro udělování úvěru jsou stále složitější a obtížnější. Je obtížnější je úvěry získat a situace především malých zemí, jako je Litva, je stále problematičtější. A recese eh, je také závažnější, má těžší dopady. Dobře víme, proč eh, ke krizi došlo a společnosti, které za to byly zodpovědné, ne, za to nenesly žádné sankce. Je jasné, že je potřeba mít e, nějaký e, řád v zóny a schopnost e, daňových úniků nebo export kapitálu. To jsou zřejmé problémy a Evropská unie by měla navrhnout nějaké konkrétní kroky pro to, abychom mohli podobné aktivity potírat. Myslím si, že v příštích měsících. Ano, to byla litevská delegace Lisa Ferreira dvě minuty. Lisa Ferreira je zpravodajkou, která se zabývá plány obnovy. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, mám jednu připomínku a tři otázky. Napřed tu připomínku. Také dávám přednost evolucí před revolucí ale revoluce se stávají nebo eh, nadcházejí, když se evoluce řádně neřídí. A eh, může se to tedy stát. A teď eh, první otázka. Co udělá předsednictví hm, současné situaci, protože podniky ani občané nedostávají úvěry a ECOFIN předpokládá tedy nějaké dodatečné, eh, pro opa, dodatečná opatření, aby eh, toto vyřešil. A druhá otázka, která se týká dohledu. Velmi nás eh, máme velký zájem, aby byl dokončen program Solventnost 2, pokud jde o dohled protože eh, zde máme ten problém home supervisor a host supervisor. Jak tedy eh, bude odpovídat solventnost 2 tomu obecnému rámci, který se vypracovává v rámci profes, procesu Lamfalusy. A to se nakonec týká i práce skupiny Dela Rosie. V Evropském parlamentu to děláme eh, prostřednictvím zprávy paní Vandenburg. A třetí otázka. Na třetí schůzi D20 ehm, Evropa měla zásadní roli. Mohl byste mi laskavě říci dva nebo tři základní cíle, kterých dosáhla, nebo kterých může dosáhnout ehm, Evropa na té, tomto zasedání, například boj proti daňovým e, únikům, proti e, daňovým rájům a tak dále. Nyní bude pokračovat další série otázek, bude následovat rakouská delegace a potom ještě i další delegace. Omlouvám se, nemám vaše jména na seznamu, říká paní předsedkyně, bylo by dobré, abyste se představili. Jmenuji se Wolfgang Schimbeck, jsem předsedou Eh, spolkové rady v oblasti hospodářství a chtěl bych se vyjádřit k tomu, co říkal pan ministr. Pokud jde o výdaje, které činíme dnes, a které potom budou muset být splaceny našimi vnuky a našimi dětmi. Já si myslím, že dnes je velmi důležité investovat do budoucnosti mladých lidí a chtěl bych se tady zaměřit především na dvě věci. Jednak oblast vzdělávání, protože na světovém trhu se budeme moci úspěšně uplatnit pouze v případě, když budou naše děti a vnuci dobře vzdělaní, když budou umět dobře ekonomicky se uplatnit. A za druhé, Eh, budeme eh, muset eh, politiku zaměstnanosti dostatečně podpořit, protože u nás v Rakousku nezaměstnaný a, Máme tam poměr 1 ku 3, pokud jde o nezaměstnané a krátkodobé pracovní vztahy. Je velmi důležité eh, zachovat pracovní místa, protože ten, kdo nepracuje, nemůže, eh, nemůže kupovat, není spotřebitelem a to oslabuje hospodářství. Pan Didier Migo, a to je francouzská delegace. Děkuji, paní předsedkyně. Několik otázek pro pana ministra. Chtěl bych mu poděkovat eh, za jeho vystoupení. Eh, ovšem na některé věci neodpověděl. Souhlasím s tím, eh, že souhlasím s ním v tom, jaká je povaha krize, že to vlastně vychází z lidského faktoru, byly tady určitá ne, určité nevyrovnanosti a proto je potřeba jednat a na evropské úrovni je to možná právě to správné místo. Souhlasím s ním v tom, eh, jak hovořil o nebezpečí protekcionismu a že jsou tady eh, státy někdy lákány právě protekcionismem. Musíme si ale uvědomit, co to vlastně protekcionismus je, co si pod tím představujeme a jaké důvody vedou stát k určitým rozhodnutím ve stávající situaci. Není to e, důsledek nejednání, nedostatku koordinace a vůle jednat na evropské úrovni. A e, Zajímalo by mě, jestli tento přístup některých členských států není právě důsledkem toho, že je zde nedostatek iniciativ v oblasti průmyslové politiky na evropské úrovni. Zajímalo by mě, jestli by tady neměl být pragmatičtější přístup k plánům, reakcím, které eh, eh, se dějí například v USA nebo v jiných státech. Takže to je má otázka. A potom další. Pan minister nehovořil o daňových rájích, eh, o bankovních a právních rájích. Vše, co zde bylo řečeno o otázce toho, že je nezbytné eh, regulovat, s tím souhlasím, ale na některých místech ve světě jsou neregulované prostory a my, když budeme regulovat, tak to zkrátka k ničemu nepovede. A mě by zajímalo, jaké jsou cíle českého předsednictví, pokud jde o směrnici o zda dětí e, úspor, příjmu z úspor, tak mě by zajímalo, jak zde chcete postupovat, e, tak aby Evropa e, otázku daňových rájů dala na pořad jednání G20. Děkuji, Margarita Starkovič. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zástupkyní také Sejmu. Byla jsem tam zvolená. Gerbimo ir uh, Máme finanční skupiny, které působí uh, v několika různých státech a když nastanou problémy s likviditou, tak Evropská centrální banka se stará pouze o bankovní pobočky, které působí v zemích v Evropské unii. A potom, Evropská, a potom bankovní banka, ta, britská banka, ta by se měla starat pouze o likviditu, nebo se stará pouze o likviditu svých uh, poboček v Británii. A pokud jde o podpory, tak členské země se musí obracet na Mezinárodní měnový fond a tak dále. Takže tam vlastně také do toho nevstupuje ta evropská úroveň. My eh, státy takzvaně na periferii Evropské unie, my jsme jaksi opouštěni nebo nevěnuje se nám Evropská centrální banka. A Česká republika, která nyní zastává předsednictví, by měla najít taková opatření, která by mohla sjednotit evropský trh a posílit finanční systémy v Evropské unii a stejnými opatřeními by měla být také posílena důvěra spotřebitelů v Evropské unii. Pane ministře, mohla bych vás požádat, abyste již odpověděl na tyto otázky a potom si uděláme další kolo. Pokusím se. Alespoň částečně na, na některé otázky odpovědět. Začnu tou první italského delegáta. Zazněla výzva přerušit finanční ekonomiku a, a reálnou ekonomiku, jakoby od sebe odpojit, alespoň tak jsem tomu rozuměl a jsem hluboce přesvědčen, jak byl, jakkoliv by to bylo krásné, že to nejde Prostě nemohu vyndat krevní oběh z organismu. Já vím, že to je třeba smutný, když mám pocit, že celý organismus je zdravý a krevní oběh je špatný, ale těžko můžu celý organismus vyléčit tím, že ten krevní oběh z toho organismu vyndám. Myslím si, že to je, to je naprosto nesplnitelné přání. No, tak si myslím, že je nesplnitelné přání absolutně stejná společná ekonomická politika. A podle mého názoru by to snad ani neprospělo, ale ať už si o tom já myslím cokoliv, to není konec konců podstatné, ehm, myslím si, že to je prostě nedosažitelný cíl na, na půdě Evropské unie mezi jednotlivými členskými státy. To, co eh, o co se musíme snažit a to, co je jistě dosažitelný cíl, je, aby naše společné, aby, naš, aby ekonomické, hospodářské politiky, hospodářské politiky členských států uh, Eh, probíhaly podle společně domluvených a dodržovaných principů mám tím na mysli a české předsednictví mnohokrát akcentovalo principy férové hospodářské soutěže principy absolutně transparentní veřejné podpory to no dodržovat zásady nepoškozuj svého souseda dodržuj určité standardy eh, drž eh, ne, ne nepřispívají k nerovnováze v evropském prostoru. To jsou principy, na kterých se musíme stále dohadovat a stále je hlídat komisí. Komise v tom má své významné kompetence. Já jsem ten poslední, kdo by chtěl eh, kompetence komise v této věci oslabovat, protože eh, to je ta autorita, která musí rozhodovat o tom, zda dané principy byly či nebyly eh, porušeny v oblasti férové soutěže v oblasti transparentní veřejné podpory ale nemyslím si že můžeme mít eh, společné ministerstvo hospodářství a společnou hospodářskou politiku. to se obávám že, že to není realita naší generace. s čím absolutně souhlasím s italským delegátem jsou standardy dohledu. mluvil jsem o tom ve velké části své, eh, svého úvodního vystoupení. Co je také pravda, je, že ty nástroje, o kterých hovořil, rekapitalizace bank, garance úvěrů, odkup špatných aktiv, které teď jsou velkou, velký, velkým diskuzním problémem ECOFINu, to vše jsou nástroje, které jsou doprovázeny velikým morálním hazardem velmi obtížně se vysvětluje daňovým poplatníkům proč mají ze svých prostředků sanovat finanční sektor takovýmto, takovýmto způsobem. Eh, nicméně je to rozhodování mezi dvěma zly a tím druhým zlem pokud bych akcentoval zlo tohoto morálního hazardu tím druhým zlem je selhání toho krevního oběhu v tom organismu a, a zatím se která by takové, takové riziko podstoupila. Eh, posloužím vlastní zkušeností Česká republika eh, stála před, tom, před tímto rozhodováním v letech 97-98. Tentokrát se mu mohla, to je jeden z důvodů, proč se mu tentokrát mohla vyhnout. My jsme nemuseli rekapitalizovat, garantovat eh, své banky ani odkupovat úvěry a já jsem nesmírně rád, že jsem před takovým rozhodnutím nestál, protože to je vybírání ze dvou zel. Ale vždycky musíte posoudit to, co dopadne na, na vaše občany větší, větší a dramatičtější silou. to, co se stane, to, co může dělat ECOFIN na úrovni ve vztahu k našim budoucím generacím, je společná vůle co nejrychleji, to už odpovídám na litovského delegáta, e, společná vůle e, co nejrychleji konsolidovat veřejné rozpočty poté, co se krize přežene. E, ledno i ECOFIN v tom také přijal společný závazek. Byl přijat dokument, kde se říká, že všichni ministři financí se cítí zavázáni co nejrychleji konsolidovat veřejné, veřejné rozpočty. Eh, co se týče eh, otázky koordinovaného dohledu v globálním měřítku je právě věcí odborných skupin g twenty eh, ta jednání teď probíhají konečnou společnou pozici vám nedokážu říct pouze vám mohu říct že naší ambicí skutečně ten kompromis dohodnout a tu společnou pozici na g twenty prezentovat tak aby Eh, Evropa v tom měla své zasloužené lídr postavení, protože si myslím, že tam může mít své, své lídr eh, postavení. Na otázku paní zpravodajky, eh, které se týkají, co udělá ECOFIN pro to, aby podniky získávaly své úvěry, ECOFIN sám o sobě nic to je zase věcí národních politik a národních intervencí v jejich, eh, v jejich, eh, v jejich zemích. To, co musí přitom ECOFIN dělat, je zase hlídat principy, které znějí především nepoškozuj svého souseda. Eh, jestliže dnes vážně diskutujeme o odkupu aktiv, ke kterým, o odkupu špatných aktiv, ke kterým některé země budou muset přistoupit ne všechny země ale některé země budou muset přistoupit k odkupu špatných aktiv pak je nesmírně důležité aby se tak dělo společnou metodikou aby byla dohodnuta, aby byla dohodnuta férová a spravedlivá metodika výpočtu cen těchto špatných aktiv aby pak nedocházelo k neférové hospodářské soutěži a k neférovému protekcionismu. to je úkol ecofinu. úkolem ecofinu nemůže být vygenerovat prostředky on také žádné nemá a ty prostředky používat k, k, ty prostředky používat k intervenci do finančních systémů jednotlivých zemí. V otázce Solvency II mám silný názor, ale mám silný názor jako členská země. A proto promiňte, že neodpovím. Mojím úkolem je jako předseda eh, ecofinu dohodnout s poslaneckou sněmovnou kompromis a já budu vděčný za každý kompromis a slíbil jsem svému premiérovi že potlačím své názory tak tak učiním i v tomto, v tomto případě. slibuji vám že, eh, že se budu snažit eh, dohodnout ten nejférovější kompromis pro všechny země a samozřejmě kompromis mezi radou a, a evropským parlamentem v otázce regulátorů host home dokonce i k diskuzi o supervisorovi já zase opět bude záležet na konečném kompromisu ale mé doporučení je abychom nejprve integrovali regulátory ve svých zemích a pak přikročili k diskuzi o, o regulaci na, na úrovni evropské unie diskuze o integraci na půdě Evropské unie v okamžiku, kdy v mnoha zemích jsou dohledové orgány fragmentovány, e, mi, mi, mi připadá jako stavění domu od střechy a nikoliv od základu, ale je to můj názor, nemusíte samozřejmě e, se mnou souhlasit. Rakouskému delegátu chci poděkovat, to nebyla otázka, to bylo konstatování, se kterým, se kterým absolutně souhlasím že jedna z nejdůležitějších investic, na které bychom vždycky měli mít veřejné prostředky, jsou investice do vzdělání. Podle toho, jak budeme mít vzdělanou eh, populaci, tak budeme konkurenceschopní vůči eh, všem, všem ostatním kontinentům. Eh, francouzský delegát se ptá, co si představujeme pod pojmem protekcionismus a jak vzniká. No, je to je to jednoduchý bratr, nebo je to logický bratr státní intervence. On přichází, on vždycky sílí v okamžiku, kdy intervenujeme veřejnými prostředky. Když intervenujeme veřejnými prostředky, tak logicky sílí hlasy daňových poplatníků, které, kteří říkají, pokud interventujete našimi daněmi, smí to být ve prospěch pouze našich eh, segmentů Eh, naší domácí ekonomiky což eh, na první pohled zní velmi logicky a politici kteří mají sklon k populismu tomu podléhají protože, se, protože je mnohem snazší a populárnější tomu podlehnout a vést se na této vlně populismu než se snažit vysvětlovat že to je cesta do pekel. vysvětlování že to je cesta do pekel je mnohem složitější a nepopulárnější Eh, politický úkol. nicméně na, na úkor vlastní popularity jsme povinni vysvětlovat že to je cesta do pekel žádného z nás neuživí naše vlastní spotřeba žádného z nás. žádný evropský stát nemůže žít jenom na základě vlastní poptávky a vlastní spotřeby protekcionismus bariéry mezi hranicemi jsou pro rozvoj našich ekonomik a blahobyt našich občanů neskonale větším rizikem než pokles hrubého domácího produktu a, a vyšší, vyšší nezaměstnanost. daňové ráje je vážná připomínka e, na půdě evropské unie alespoň už došlo k dohodě že žádný evropský stát neuzavře mezinárodní smlouvu o dvojím zdanění s žádnou zemí pokud tam nebude explicitní doložka článku fifty six o povinnosti výměny informací. Ehm, samozřejmě že eh, ECOFIN, pardon, ecofin na úterní schůzce například už schválil dohodu s lichtenštejnskem která je velkým posunem v dosavadní dostupnosti eh, informací pochopitelně že v globálním měřítku to bude velmi závažné téma eh, na, na summitu g twenty já jsem mluvil o čtyřech odborných skupinách ta druhá odborná skupina se otázkou daňových rájů a generováním společné pozice evropské unie na g twenty zabývá. já pevně doufám že budeme moci od svých partnerů eh, chtít naprosto jasnou, jasnou odpověď na otázku polské delegátky chci odpovědět, že Evropská centrální banka logicky je centrální bankou pro eurozónu. Země, které eurozónu nemají, mají své vlastní centrální banky, ale ne... Řekl jsem něco nesprávně, omlouvám se. Omlouvám se. Omlouvám se, to je moje chyba. Opravdu, opravdu se omlouvám, samozřejmě opravdu se omlouvám. Zmínil jsem se o polské delegace. Líto, ještě jednou se omlouvám. Ehm, ehm, Není, ale pravda, že v rámci evropského prostoru se země eurozóny starají o eh, eurozóny a ostatní země jsou eh, vydány na pospas. Eh, to si troufnu říct, že, že je tomu přesně naopak. V případě, v případě platební neschopnosti jak Maďarska, tak Lotyšska všechny země Evropské unie vyjádřily svoji solidaritu to znamená eh, pomoc u mezinárodního měnového fondu byla vyžadována společně všemi evropskými zeměmi a mezinárodní měnový fond do programu pro pomoc těmto dvěma zemím vždycky poskytl část prostředků a druhou část prostředků poskytly země evropské unie. Eh, já jsem tomu velmi rád protože to bylo dodržení principu solidarity který je jedním ze zásadních principů eh, v rámci evropské unie a nemohu souhlasit s tím že, že, země, že jsou země na periferii evropské unie to, to prostě není pravda. ano jsou země velké a malé a váha jejich slov je na radách eh, má prostě jinou váhu ale nejsou země na periferii a na případě těchto dvou programů maďarského programu a lotyšského programu můžeme prezentovat že solidarita všech zemí vůči jakémukoliv členskému státu je mimořádná. Děkuji, pane ministře. Zbývá 10 minut. Mám ještě mnoho zapsaných řečníků a budu používat stejné přísné pravidlo jako včera. To znamená, že vždy budou dva členové národních parlamentů, potom jeden Evropského parlamentu a teď v této várce navrhuji, abychom dali slovo kyperské delegaci, pan Papadulos, a potom švédská delegace, pan Peterson, a za Evropský parlament, paní Vandenburg. Pan Papadulos, dvě minuty. Kyrie, Kyrie, Kyria, είμαι η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της ε, Κύπρου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 má taky určité e, zkušenosti s tím. Naše ekonomika se projevila jako nepříliš silná v současné situace. Je to věc, o které samozřejmě musíme hovořit, závisíme hodně na cestovním ruchu. A e, je řada zemí, e, které pro, e, které jsou e, v situaci lepší než my. E, pro nás je to obtížná situace, právě proto, že závisíme na spolupráci a velmi by nás ovlivnilo, kdyby systém skolaboval. Je tedy zcela zásadní, aby existoval společný mezinárodní model se strukturou dohledu, který by se předložil na samitu G20 osmičky. A Angela Merkel říkala, že potřebujeme ekonomickou radu, která by byla vlastně propojena s radou bezpečnosti. A my si myslíme, že to je schůdné vytvořit takovouto podobnou strukturu nebo infrastrukturu v Evropské unii. Bylo by to užitečné. Myslíte si, že by to bylo možné, aby spolu instituce spolupracovaly a aniž by se to nazývalo eh, eh, protekcionismem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 Eh, chtěla bych, bych eh, eh, připomenout švédské zkušenosti a myslím si, že je velmi důležité mít na správném místě správné lidi. A my jsme měli velké štěstí. Díky zkušenostem, které jsme získali při bankovní krizi v 90. letech, Šéf naší Národní banky spolupracoval s různými institucemi, například s Mezinárodním měnovým fondem a řešili takto finanční krizi a podstatně k tomu řešení přispěl i náš tehdejší ministr financí. Takže to řešení tehdy bylo dobré. A dovolte mi, abych okomentovala otázku finanční krize. Zda Evropa je jednotná a nebo rozpolcená. Jsou určité tendence, které pro prokazují určitý rozkol. To se projevilo především v otázce eh, garance v určité úrovně vkladů. Některé země jednaly sami o sobě a to vedlo k tomu, že by se až mohla zkreslit hospodářská soutěž. A asi nejdůležitější otázka se týká protekcionismu a státní pomoci. V tomto případě má Švédsko taky velké zkušenosti. V 70. letech švédský eh, průmysl eh, eh, musel projít velkými změnami a byla taky šlo o lodě, o stavbu lodí. A e, investovalo se mnoho do toho, co se prokázalo, že vlastně dále nefunguje. Teď už z toho průmyslu nemáme nic a domníváme se, že všichni, kteří si teď myslí, že je možné zamezit strukturálním změnám pomocí e, e, nebo prostřednictvím státní pomoci by si to měli rozmyslet, protože jinak naši vnuci budou mít velké finanční problémy. Děkuji a paní Vandenburg. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, chtěla bych přivítat a pozdravit pana Kalouska. V tomto parlamentu jsem tady, prosím, jsem ráda, že vás znovu vidím. Moje otázka se týká tématu dohledu, protože možná víte, že to je moje oblíbené téma a vím, že jste už se zmínil o skupině Delarosie před dvěma týdny, že e, když předložila své určité názory Evropské unii. A k té skupině e, bych chtěla říci, že vy teď jako předsednictví jste vlastně klíčovým e, hráčem spolu s vaším následníkem Švédskem a myslím si, že tedy je na vás, abyste udělali něco, co e, bude mít jako výsledek skutečné výsledky. A zajímalo by mě tedy, jak plánujete takovéto monitorování, protože bohužel máme jako parlament zkušenost, že nebo tedy musíme konstatovat, že naše eh, období eh, volební skončí v květnu a přijdou noví lidé. Takže jaký je kontext přípravy G20 z hlediska mezinárodního vývoje? A ráda bych slyšela taky váš názor. na ty plány, které byly předloženy ve Spojených státech, protože mnoho lidí je kritizuje. Někdo říká, že to, co se tam dělá, není dostatečné. Myslím si, že tedy je potřeba, aby Evropa taky hrála vedoucí úlohu v této celosvětové debatě. A taky by mě zajímalo, jaká je vaše ambice v tomto smyslu. Děkuji, pane ministře. Mohl byste prosím odpovědět na poslední dávku otázek? poznámek předtím, než nás opustíte. Dobrá, na první otázku, co se týče mezinárodního dohledu, mezinárodního modelu se strukturou dohledu o revizi mezinárodní architektury budeme vyjednávat na G20. Myslím si, že je možné, a teď nechci předcházet ty konečné pozice, které se teprve hledají, ale Myslím si, že je možné hovořit o kolegiích dohledových orgánů, tak jak máme na půdě Evropské unie, takže mohou být e, i v globálním měřítku. E, myslím si, že je e, velkým tématem posílení role Mezinárodního měnového fondu, jak institucionální, tedy tak taky zdrojové z hlediska, že by se posílila jeho, jeho role jeho role včasné ohlásiče rizik. <laughs> Promiňte, že používám tenhle pracovní termín, ale určitě si nemyslím, že je možné mluvit o nějakém globálním supervisorovi dohoda o globálním supervisorovi je předčasná a těžko přijatelná i na půdě Evropské unie mít single supervisora, to znamená těžko, těžko bychom o něm mohli mluvit eh, v globálním měřítku. Eh, na, na připomínky švédského delegáta bych rád reagoval především velkým poděkováním vaší zemi a vaší administrativě za skvělou spolupráci v, při přípravě i realizaci předsednictví, které po nás přeberete. Anders Borg je pro mě velkou autoritou a přítelem, s kterým mnoho věcí konzultujeme, takže jsme si říkali i příklady z našich zemí. A od něj jsem ty příklady slyšel, slyšel mnohokrát a máme i společné názory na otázku potřeby fiskální konsolidace a e, regulací. E, já si nemyslím, že by se dalo říct, že je v Evropské unii rozkol. To v žádném případě. Rozkol tam není, vždycky se nám podaří najít konsenzus, ale je tady jistý rozptyl názorů. Jsou země, které více akcentují fiskální expanzi v této situaci pak jsou země které více akcentují potřebu fiskální disciplíny. To, asi to, tato diskuze probíhá, probíhá na každém ekofinu. E, eh, podobně nejsou stoprocentně stejné názory na regulaci ale to konec konců ani na otázku daní a prostě ten rozptyl názorů nemůže, mít 27, nemůže v, nebýt v 27 zemích. To, co je pozitivní, že se vždycky podaří, nebo téměř vždycky podaří nalézt nějaké přijatelné východisko. Eh, na eh, otázku eh, paní van den burg pardon de delorosova skupina já jsem o ní několikrát mluvil protože v okamžiku kdy začala pracovat tak už zazněly politické signály které jaksi dopředu se vyjadřovali k těm výsledkům té skupiny a to mě vadilo. To já si myslím, že se nemá dělat. Já naopak výsledky té skupiny dychtivě očekávám a, a budu je brát jako seriózní základ do diskuze. My je ještě nemáme. My je, my je dostaneme na konci února v okamžiku, kdy budou k dispozici bude úkolem českého předsednictví zahájit o tom politickou debatu, která se určitě přesune eh, do, ještě do, eh, do, do období švédského předsednictví. Myslím si, že během našeho předsednictví se nepodaří zorganizovat nic jiného než politickou debatu. Já jsem zdůraznil, že tomu chceme věnovat eh, větší část neformálního ECOFINu v Dubnu v Praze, protože tam budou přítomni nejenom ministři financí, ale budou tam přítomni i guvernéři našich centrálních bank. A to je ideální společné téma pro ministry financí a, pro ministry financí a guvernéry. A, a po formálním ECOFINu to chceme eh, potom přesunout ještě i na květnový ECOFIN který už by měl přijmout nějaké dílčí závěry a nezlobte se já vám teď umím říct ten proces ty věcné závěry nejsem schopen předjímat protože teď jsme v situaci kdy ještě neznáme ani výstupy larosovy skupiny ale proces je ten že dostaneme vyvoláme politickou debatu budeme se tomu věnovat s guvernéry na dubnovém neformálním ecofinu s tím že nějaké už dílčí závěry a roadmap pro, české, pro švédské předsednictví bychom doufám mohli rozhodnout ještě na květnovém ecofinu během našeho předsednictví. Merci beaucoup, monsieur le, le ministre, président de Děkuji, pane ministře, pane výkonný předsedo Ekofinu. Samozřejmě tady zůstává ještě velké množství otázek, ale to budeme muset nechat na nějaké pozdější setkání, buď tady, anebo v Praze. Velice vám děkuji za to, že jste se eh, mezi nás dostavil a přeji vám mnoho štěstí během českého předsednictví. Chtěl bych vám všem poděkovat za pozornost, kterou jste mi věnovali přeji nám všem hodně štěstí protože ho budeme hodně potřebovat. Vážení kolegové, nyní navrhuji, abychom se pustili do druhé části eh, našeho dopoledního jednání. Děkuji panu eh, Magi za to, že se účastnil celého tohoto jednání. A Teď už asi má určitou představu o tom, jaké jsou obavy členů národních i evropských parlamentů, tak jak tady o tom hovořili. Hodně se hovoří eh, o evropském dohledu. Eh, eh, centrální bance se tady také hovořilo a vy máte jistě důležitý eh, a významný názor na tuto věc. Vy jste jedním z autorů této architektury, která se tvoří a já vám neprodledně dávám slovo. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát za pozvání. Je pro mě potěšením se účastnit vašeho zasedání a hovořit o architektuře dohledu je, tak je, je to taky vynikající příležitost vyměnit si názory eh, teď v této době, která je tak problematická. Evropská centrální banka, stejně jako evropští občané a daňoví poplatníci, eh, mají jako hlavní zájem eh, obnovit důvěru ve finanční trhy a instituce. A tato důvěra je právě hlavním důvodem existence jakéhokoliv systému dohledu. Na mezinárodních fórech hledáme a identifikujeme a analyzujeme slabost, slabé stránky současného regulačního rámce a reflektujeme možné zlepšení. 2. dubna 2009 na dalším zased, summitu G dvacítky, eh, bude se hovořit právě o mezinárodním porozumění hlavním prvkům nového regulačního rámce, které vyplývají z finanční krizi. Rád bych se zaměřil na toho, co se už dosáhlo v rámci e, evropské regulace a architektury dohledu, kterou potřebujeme, abychom znovu získali důvěru. Finanční e, krize poškodila evropské země. A i když tato otázka dohledu je především otázka na e, národní, budu hovořit o evropské úrovni. E, Evropa se změnila z finančního eh, hlediska. A nyní je široký konsensus, eh, že zdrojem problému eh, jsou nedostatky regulačního rámce a dohledového rámce, čili to znovu získání důvěry na finančních trzích vyžaduje, mm, nebo toho můžeme dosáhnout pouze, pokud úplně přepracujeme eh, dohledový rámec na a národní i evropské úrovni. A tyto změny vyžadují politická rozhodnutí. A eh, to už je odpovědnost jak národní, tak evropská. Tuto současnou situaci studuje eh, několik skupin a organizací, například skupina Jacques de la Rosier, který eh, v krátké době poskytne zprávu Evropské unie. Nevím, bude to v brzké době, nevím přesně kdy. A teď pár připomínek, které eh, budou Eh, moje osobní a budu tedy eh, možná ne tak úplně politicky korektní. A eh, chtěl bych, aby, ta, aby všechno bylo, aby toto bylo jasné od začátku. Já jsem si včera přečetl usnesení Evropského parlamentu a myslím si, že ve většině případů se mohu stotožnit s obsahem tohoto usnesení a že to usnesení odpovídá e, tomu, e, co my cítíme v Evropské centrální bance, že potřebujeme dobrý dohled jsou, začnu tím, že, se zhovoří, že budu hovořit o tří klíčových vývojích na trhu, které změnily obezřetnostní dohled a jeho prostředí v Evropě. Potom se podívám na eh, rámec dohledu a jak byl eh, ovlivněn a nakonec eh, se zaměřím na to, co potřebujeme, abychom ho změnili a jak změ, posílit evropské kompetence na obezřetnost vlastní eh, dohled. Takže dovolte, abych se zmínil o třech hlavních vývojích na finančním trhu. Za prvé, integrace finančního trhu se v uplynulých deseti letech zvětšila globálně a především v eurozóně. Jenom pár údajů. Na konci roku 2007 bylo 45 bankovních skupin s přeshraniční funkcí v Evropské unii a ty tehdy reprezentovaly 70 bankovních aktiv. Ale jenom 33 byly eh, v, jsou v eurozóně. Čili integraci eh, znamená větší propojení a větší riziko eh, nákazy. A to samozřejmě ovlivňuje instituce eh, v různých zemích. A za druhé, finanční inovace se v uplynulých letech zrychlila a objevily se nové sofistikovanější nástroje. Eh, jejich stanování jejich ceny a eh, marketing je velmi složitý a jsou propojené. A za třetí, eh, hospodářská soutěž je rozhodujícím faktorem na finančním trhu a je důležité, je, že soutěží mezi sebou nejenom finanční instituce a účastníci na trhu, ale také finanční centra. A e, toto vidíme i na jednotném finančním trhu Evropské unie. Takže e, Evrop, e, i v té míře, jak evropské státy mají své vlast, svá vlastní finanční centra, je konkurence mezi členskými státy. A zvěšila se soutěž mezi institucemi i mezi vlastně jurisdikcemi. A Evropský regulační a dohledový rámec, který vychází z evropských směrnic a mechanismů spolupráce, které vznikly před několika lety, nefungují tak, jak by měly fungovat. A zmíním se o těch nedostacích, které mají. Máme sice jednotný trh, ale pořád ještě je zde dostatek místa k manévrům a jak transponovat evropské směrnice do národní legislativy zde je role velká národních parlamentů. A tuto vlastně šířku eh, pro, nebo tento manévrovací prostor lze využít v, ve všech zemí, zemích eh, pro zlepšení konkurence, schopnosti a infrastrukturu. A v, lam, ve, v rámci Lamfalusiho procesu se předpokládalo, že dojde ke konvergenci regulačních a dohledových praxí, ale ta byla nedostatečná, protože fakt je, že se stává, že určité banky, které mají přeshraniční aktivity, vlastně podléhají eh, více nebo různým dohledovým nařízením. Dále Eh, eh, regulační soutěžení eh, má tendenci snižovat obezřetnostní standardy a tím se ten systém stává zranitelnějším. A současná finanční krize nařizuje, že finanční instituce byly odolnější v zemích, kde se evropské směrnice transponovaly obezřetně. A za druhé, Hospodářská soutěž mezi národními finančními centry a institucemi je překážkou k efektivní spolupráci mezi národními orgány dozoru. Především to snižuje Eh, snahu vyměňovat si eh, informace. A to samozřejmě eh, ovlivňuje efektivnost mechanismu spolupráce pro prevenci krize. A je to vidět především u přeshraničních institucí, jako jsou velké a složité bankovní skupiny. A Tyto případy nám také ukázaly, že řešení krize, která je trans, eh, hran, eh, přeshraniční, byla komplikovaná právě tím, že nebyla, eh, do, nebyla dostatečná harmonie mezi tou nadnárodní povahou v některých finančních institucí a vlastně národní povahou pomoci k jejich solventnosti současné eh, na, na změna eh, CRD eh, posiluje roli kolegií, ale nesnižuje nebo neeliminuje to, že tu hrozbu, že se nebudou vyměňovat informace. A kromě toho tato kolegia by vytvořila stejné pole pro všechny a pro koordinaci problémů. A tato, eh, tyto směrnice CRD e také zavádějí jasná pravidla, pokud jde o rozhadování. A za třetí, ty finanční turbulence nám ukázaly, že jak v prevenci krize i při řešení krize, musí být úzce propojeny funkce dohledu a centrální banky i v jednotlivých zemích. E, pokud mají tyto funkce různé, instituce, tak potom je složitější výměna e, informací, která je obvykle pomalejší a méně efektivní. Takže e, takové bezproblémové řešení z krizových situací eh, může být z různých hledisek eh, ovlivněno názory centrální banky a eh, orgánů dozoru. Pokud jde o to, co se, jaká opatření se mají e, přivzít. Takže v Evropě z tohoto hlediska potřebujeme konkurenceschopnější prostředí, které dosud není a tím je dohledový rámec e, křehký. A co tedy potřebujeme? Tři doporučení, které se objevila, která se objevila v mezinárodních zprávách. Za prvé, směrnice Evropské unie by se neměly interpretovat podle vlastního uvážení ve prospěch domácích institutů a trhů je třeba eh, harmonizovat co nejvíce. Možná i tím, že se vytvoří eh, určitá pravidla evropského dohledu, eh, která by umožnila eh, obezřetnostní dohledovou praxi. To znamená, že by bylo méně manevrovacího prostoru pro národní parlamenty a národní orgány dohledu. Tím bychom měli jedno eh, hřiště pro všechny. Dále mak makroobezřetnostní a mikroobezřetnostní dohled eh, musí se, pro, musí se propojit, musí být stát bok po boku, protože makroobezřetnostní eh, orgány mají, při, musí mít přístup k mikroobezřetnostním informacím a naopak. A za třetí, národní a evropské instituce nebo orgány musí pracovat více integrovaným způsobem, pokud jde o prevenci a řešení krize. A vzhledem k tomu, že před chvílí jsem hovořil o tom, že e, nemají moc chuť si vyměňovat informace, dokonce jsou e, překážky, aby to tak dělali, je třeba vytvořit určitý vhodný rámec k tomu. Čili potřebujeme mít rámec, e, který, nebo současný rámec, který existuje pro dohled, se musí změnit a proto jsou potřebná politická rozhodnutí a musí být politická vůle vůle. Pokud je tedy tato vůle a tato rozhodnění, tak je třeba první radě, první řadě decentralizovat a, a vytvořit institucionální základ obezřetnostní dohled lze inter, implementovat na národní úrovni a e, tyto orgány, které jsou vlastně e, v samém jádru dění e, vědí, jak jednat. Ale na druhé straně ta spolupráce a koordinace může, musí být i na evropské úrovni a musí být společné pravidla, standardy a praxe. Koordinace nevede automaticky k výsledkům. Jak řekl Jean Monnet, a cituji, příliš často jsem sledoval limity koordinace. Není to metoda, která by, je to metoda, která podporuje diskusy, ale nevede k rozhodnutí. Takže institucionální rámec musí efektivněji eh, zabraňovat krizi a pomáhat řešit krizi. Z institucionálního hlediska můžeme jít dvěma cestami. Za prvé, vytvořit úplně novou instituci, která by měla odpovědnost za mikroobezřetnostní dohled a stála by mimo evropský systém centrálních bank. To znamená, že tato instituce by byla tvořena orgány dozoru ze všech členských států plus centrální orgán. A pak ta druhá cesta by byla přiřadit nové kompetence Evropskému systému centrálních bank nebo nějakému orgánu blízkému Evropské centrální bance. Takže toto by mohla eh, být taková střednědobá řešení ale samozřejmě je třeba se podívat na jejich klady i zápory. V literatuře se píše mnoho o těchto kladech a záporech obou systémů a když si člověk čte tu diskusi, tak eh, vidí, že ta diskuse často vede až k dogmatickým závěrům. Ale buďme pragmatičtí, protože i v rámci jednotlivých evropských zemích se musí udát nějaká změna jedním nebo druhým směnem. V žádné zemi není eh, dokonalý systém, ani v USA, kde se teď uvažuje o změně eh, dohledového rámce. A musím sám připomínat, pustit eh, a teď možná špatně vysvětluji nebo cituji Keynese, že já jsem sám že když se mění eh, fakta nebo zkušenosti, nebo se objeví nová informace, eh, můžu změnit názor. Fakt je, že já jsem taky čas, eh, trochu změnil názor. V 90. letech byla tendence oddělovat obezřetnostní dohled od centrální banky protože se myslelo, že měnová politika by mohla být znečištěna no, obezřetnostním dohledem. A ona je, taková, ona je takové pokušení pomáhat eh, určitým bankám nástroji měnové politiky eh, více, než jak by to odpovídalo eh, kompetencím obezřetné centrální banky. Ale centrální banka v případě, že dozor je blízko politickým orgánům a nakonec daňovým poplatníkům, tak v tomto případě je riziko politické, politických zásahů. A pokud e, nám toto dělá starost, tak samozřejmě by to mělo do, e, to by mělo e, dopad na měnovou politiku a na princip nezávislosti centrální banky. Takže nesprávný ten nesprávný způsob Eh, dohledu by mm, ovlivnil eh, politi- eh, politiku a vedl, měnovou politiku a vedl by k, k ne nezávislosti centrální banky. Čili to byly argumenty pro oddělení. A fakt je, že tyto argumenty já sám jsem zastával v uplynulých letech a objevují se v té knize, kterou jsem napsal s Danielem Grosem ve, v roce 2000. Ale e, s Četl jsem nedávno i nové a jiné argumenty pro oddělení, protože v první řadě eh, ta přímá eh, odpovědnost za mikroobezřetnostní dohled eh, posiloval vliv Evropské centrální banky a ovlivnil by rovnováhu pravomocí v institucionální architektuře. Takže jde zde, jde druhá otázka, zda by e, tu úlohu e, dozoru měla hrát Evropská centrální banka e, ve vztahu k, i, i ve vztahu k pojišťovnám a finančním konglomerátům. Když hovoříme o tom, zda toto je pozitivní vývoj, myslím si, že to všechno vlastně je eh, otázka jenom argumentů. Eh, v každém případě se domnívám, že během let Evropská centrální banka eh, ho diskutovala nebo vedla dialog o odpovědnosti s Evropským parlamentem a tyto diskuse byly uspokojivé pro obě strany. A závěr, že je pojišťovnictví rovněž do tohoto tedy lze zahrnout. A nakonec ty argumenty pro silnější roli Evropské centrální banky v dohledu mají určité výhody a řeknu vám, které to jsou. Za prvé, není třeba měnit smlouvu. Článek 1 5, 6 je eh, zásadní v tomto, ale lze ho využít i pro otázku eh, takzvané governance a pro zajištění nezávislosti ECB při stanování měnové politiky a zajištění eh, měnových funkcí. Pokud by se eh, tato odpovědnost chtěla dát jinému orgánu než ECB, bylo by třeba změnit smlouvu, což by bylo obtížné. A když se podíváme na minulé eh, krize i současnou měnovou krizi, eh, museli bychom změnit smlouvu normálním postupem přeskumu, a abychom dosáhli silnějšího dohledového rámce E, za druhé, Obezřetnostní dozor pod střechou ESCB by zajistil synergii informacím a jejich využití do, maxima, do maximálního využití. A za třetí také by to zajistilo e, že e, dohled, který by měla v rukou jiná instituce, tak tato instituce by mě musela být zkušená a měla by, byla by nezávislá, což nemůžeme podcenit. A za čtvrté, současná krize ukazuje potřebu posílení makroobezřetnostního dohledu, který se bude soustředovat na systémové prvky finančních trhů. A právě nedostatek eh, komplexní perspektivy eh, vedl eh, k tomu, že ta krize byla nakažlivá. Mak makro mm, obezřetnostní dohled eh, nelze samozřejmě provádět na národní úrovni a ne bez eurozóny. Jenom eh, lze toto, eh, tento dohled provádět na úrovni blízko, blízké centrální bance, aby se a už tedy toto odpovídá i doporučením FSF e a dalších orgánů, pokud jde o reakci na tuto krizi. A e, rovněž to bylo navrženo některými členy Evropského parlamentu. Evropská centrální banka e, Eh, vytvořila základ pro to, aby mohla plnit tuto úlohu. Především pokud jde o přípravu zpráv o finanční stabilitě. Eh, ukazuje se, že eh, takový orgán, který bude, nebo instituce, která bude vykonávat mm, makroobezřetnostní dohled, musí mít potřebné pravomoci. A pokud bude eh, přidělen eh, Evropské centrální bance, tak by musel eh, zahrnovat systém včasného varování a vést k makro k takovým cvičením nebo zkouškám makrostresu dále makro obezřetnostní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 je propojená na procykličnost a její páku a e, koncentrace ris risk a e, problém likvidity. A za páté, proto, aby se takové makrobozřetnostní dohled mohl provádět, je třeba mít přístup ke všem relevantním informacím a proto je potřeba e, výměn, plná výměna informací na národní i mezinárodní úrovni a decentralizovaná struktura eurosystému umožňuje silnější koordinaci mezi národními centrálními bankami a ECB. Čili jakákoliv taková struktura povede k větší k nutnosti, že se budeme muset více spolehat na kombinaci centralizovaného rozhodování a decentralizované implementace. V některých zemích, jako Německo a Rakousko, orgány dohledu nejsou součástí centrální banky a orgány eh, dozoru eh, nemohou dávat informace o svých institucích evropským eh, orgánům kvůli principu důvěrnosti. Takže samozřejmě tak v tom, to by byl velký problém jednotného finančního trhu a takové překážky je třeba odstranit. Uh, Eh, je tedy potřeba překonat tyto přepážky, které, překážky, které znemožňují poskytování informací o domácích bankovních systémech a eh, poskytovat je podle potřeby, samozřejmě když se bude zachovávat důvěrnost informací a sledo, budou sledovat zájmy Evropské unie. Eh, evropské orgány dohledu, které jsou vybudované v rámci eh, rámce Lamfalusy, mají velmi eh, slabé eh, centrum, které funguje vlastně jenom jako sekretariát. A na závěr dovolte, abych schrnul hlavní body, této, pro této diskuse. Za prvé, evropský eh, dohledový rámec eh, musí být přepracován na základě současných zkušeností. Platí to především pro eurozónu. Nemůže si, nemůžeme si dovolit, aby tato krize eh, došla až na konec. evropské lidé v Evropě nebo evropští občané trpí eh, dopady finanční krize a čekají, že jejich eh, lídři s tím něco udělají. Eh, za druhé je potřeba politických rozhodnutí a koordinace mezi těmi, kdo rozhodují. Za třetí E, koordinace v Evropě bude věrohodná, jenom pokud bude vycházet z institucí, e, které jsou důvěryhodné, nezávislé a efektivně rozhodují. A za čtvrté, e, takovou instituci máme, hraje důležitou roli v měnové politice a je to Evropská centrální banka pro euro zónu. A za páté je politická odpovědnost za rozhodování, kterým institucím se mají poskytnout odpovědnosti, odpovědnost za eh, obezřetnostní dohled. Podle mého názoru je ECB připravena přijmout odpovědnost za tyto úlohy, které jí evropské orgány možná přiřadí. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup. Euh, Děkuji, pane eh, Smáky, za toto vystoupení. Už jsem hovořila o tom, že Centro, eh, Evropská centrální banka eh, má pocit, že může velmi upřímně hovořit o našich problémech a já si myslím, že byste to jasně demonstroval. Jakožto zástupkyně Evropského parlamentu Eh, který dává také své stanovisko k této otázce. A myslím si, že je velmi důležité mít zde rovnováhu, ale to závisí na politických eh, úrovních a ne na Evropské centrální bance ale samozřejmě Evropská centrální banka má také velký dopad. A nyní bych se chtěl zeptat českého kolegy, jestli chce položit první otázku. Pokud ne, tak potom tady mám seznam eh, řečníků, kteří mě požádali o slovo už během dřívější diskuze. Nejprve bych dala slovo řecké delegaci a potom bude následovat polská delegace. A pan Veldos je třetí. Takže řecká delegace, kdo, by, kdo to byl, kdo chtěl vystoupit? Řecká delegace postoupila své slovo italské delegaci a potom polská delegace. Monsieur Baltasari, vous avez la parole. Pan Baltasari. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji. Děkuji za slovo. Jelikož italský představitel Pan Benny Smagi mluvil anglicky a hovořil o lepších perspektivách. Hm, bohužel to samozřejmě eh, vypadalo lépe pro simultánní tlumočníky, samozřejmě, kteří pracují do jiných jazyků, ale pro naše italské tlumočníky to nebylo až tak dobré a proto já promluvím italsky. Čili děkuji za slovo ještě jednou a Rád bych úplně na začátku svého vystoupení se zabýval jedním z hlavních argumentů pana kolegy, pana Beny Smačiho. Jak nám bylo řečeno už včera, italský senát, především jeho finanční výbor, už dokončil šetření a zároveň došlo k politickému rozhodnutí tohoto výboru v rámci celého italského parlamentu a šlo o to, že dohled nad finančními trhy by měl co možná nejrychleji být především implementován na evropské úrovni. Já se domnívám, že to je právě ten závěr, který vyplývá z celého vystoupení a analýzy pana Smadžiho, protože pokud bude mít eh, trhy, které spolu soutěží, trhy, které fungují v rámci Evropské unie, kde se každý tento trh bude snažit získat nějaké body sám pro sebe. Právě v této situaci se domnívám, že je zapotřebí politické rozhodnutí, abychom zajistili to, že dohled je prováděn opravdu důsledně, kvalitně na základě určitých tržních referencí. To znamená, že bychom se přesunuli z národní na evropskou úroveň v této oblasti. Mám rovněž dotaz v souvislosti s tím, co nám řekl pan Viny Smadži. To znamená, zda bychom měli mít nějaký nezávislý orgán, nebo zda by to mělo podléhat měnové politice. Mluvíme-li o měnové politice, o dohledu nebo o dohledu v této oblasti, tak cílem pravděpodobně by mělo být minimalizovat, minimalizovat jakékoliv možné politické zásahy v této oblasti do technických záležitostí nebo oblasti, které mají spíše technický charakter. Čili nyní můj dotaz. Ty technické orgány by měly vzít v potaz dopad propojení jednotlivých národních politik, protože pokud národní vlády, pokud bychom pokud by jim bylo řečeno, že by měli udělat důsledné, důsledná politická rozhodnutí, tak by neměli zapomínat na následky, na možné následky těchto závažných politických rozhodnutí, které zároveň vyplývají z rozhodnutí těch technických orgánů. Máme zde Maastrichtskou smlouvu, alla Francia di diventare protezionista Samozřejmě komise může kritizovat na základě těchto pravidel různé členské státy, například Francii, pokud neplní určitá mm, pravidla, pokud neplní určité podmínky. Ovšem je zde veliké riziko toho, že by každá země kopala za sebe. Evropská centrální banka si je vědomá toho, že by mohlo dojít k problémům s inflací. Máme zde určitá pravidla, mluví se o, o jednom procentu pro letošní rok. Ano, já se omlouvám, ale včera nebyla příležitost. Čili poslední, poslední otázka, kterou bych chtěl položit v této souvislosti, zda Evropská centrální banka si je vědomá toho, že by mělo dojít k určité úpravě jejího, jejich statutu a tak dále a různých podmínek, které se dotýkají inflace, protože se to dotýká ekonomických, hospodářských cílů, dále je to výměný kurz eura, to všechno má rovněž dopad na hospodářský růst v Evropě protože jinak by tato banka byla pouze technickým orgánem a mohlo by to způsobit skutečné problémy pro reálné ekonomiky v mnoha členských státech. Děkujeme. A nyní, pokud jde o další body, tak to bude polská delegace a poté paní van der Burg za Evropský parlament. komisí do Děkuji, paní předsedkyně. Jsem předsedou výboru pro vztahy s Evropskou unii v našem polském parlamentu. A e, před několika lety proběhlo zřízení, nebo proběhla určitá diskuze o systému dohledu. Bylo řečeno, že to neomezí roli Evropské centrální banky jakožto dohledového orgánu nebo její dohledové role, ale Eh, potom byly zavedeny také nové nástroje, výbor pro finanční stabilitu, eh, centrální banka, výbor pro finanční dohled eh, koordinují veškeré aktivity, které se týkají finančních aktivit a byly zavedeny také některé nástroje, které souvisí s normami obezřetnostního dohledu a také záruk, a možná, že se to ubírá jiným směrem než evropský dohled, o kterém hovořil náš dnešní host. Já bych chtěl upozornit na jednu věc, Všichni členové Evropské unie nejsou členy eurozóny a z toho vyplývá první dilema. Pokud Evropská centrální banka bude koordinátorem dohledu nad všemi finančními instituty v EU, tak jak vyřešit toto dilema? A následující otázka, tady bych vás na to chtěl také upozornit. A tady bych se rád obrátil býval na pana Kalouska, ale už tady není. Uh, je to otázka, která vyplývá z některých bankovních a finančních institucí. Někdy jsme měli informace, které nebyly opravdu uh, skutečné nebo byly poněkud zkreslené, pokud jde o hodnotu třeba podniků. Podnik, který například měl určité zisky a náhle byl ratingovou agenturou nebo během ratingu eh, bylo zjištěno, eh, že má nulovou hodnotu. A to může nakonec vést k velkému narušení důvěry. Já si myslím, že to není izolovaný fenomén. A otázka je, jakým způsobem tedy reagovat na takové jevy na evropské úrovni, co by měly dělat, eh, nebo co by mělo být děláno na úrovni ratingových agentur, eh, které zveřejňují takové informace. Jsou takové informace důvěryhodné? O to jde. Eh, za Evropský parlament Ike Vandenburg dvě minuty. Děkuji. blahopřeji panu Benny Smagimu za tuto úžasnou, za tento úžasný projev. Myslím si, že se to dostane do novin zítra, protože opravdu si myslím, že je to skvělé, opravdu. Ani nevím, jak bych to řekla vlastně ano, no, daleko sáhla aplikace Evropské centrální banky, to znamená, kdo dělá dohled, jakým způsobem a tak dále. Já osobně jsem jedna z těch členů poslanců Evropského parlamentu, kteří zdůrazňovali vždycky to, aby Evropská centrální banka, aby tento systém Evropských centrálních bank hrál důležitější roli v této oblasti, pokud jde o stabilitu, pokud jde o obezřetostní dohled a tak dále. Ano, já samozřejmě se k tomu dostanu ještě za chviličku. Ano, ten článek 105, 6, o kterém jste se zmínil, to je velice pragmatický způsob. Tím bychom mohli urychlit diskuzi na evropské úrovni a využít toho pro rychlé struktury. I přesto v dvou oblastech nejsem až tak přesvědčena o tom, že by všechno měla dělat Evropská centrální banka je zde ještě ten argument, který jste rovněž zastával v minulosti vy sám, to znamená to propojení na jedné straně měnové zodpovědnosti této banky a zde bych k tomu ještě dodala záležitost eh, věřitele posledního resortu likvidita, to znamená poslední instance, resort, mm, instance dále likvidita. To je nesmírně důležitá záležitost i na evropské úrovni pro centrální banky, to znamená nejde pouze o národní záležitosti. No a další záležitost jsou rozvoje finančních trhů, to znamená dohled, deriváty a tak dále. To, co jsme viděli v rámci krize, je to, že tyto finanční trhy, vidíme zde tu turbulenci, pohyby, vidíme zde velice složité produkty, velice risk riskantní produkty a zdá se, že občas zapomínáme na úroveň výboru, na úrovni 3, Lamfalusiho výbory 3 a obezřetnost dohledu, pokud jde o chování na finančních trzích. Proto bych ráda zúraznila, že i tyto by měly být zapojeny do celkového dohledu, to znamená celoplošného dohledu v celé Evropě. Hmm, chtěli byste odpovědět nebo, nebo poprosíme o další dotazy? Prima rispondo al senatore Baldassare. Čili pan senátor Valdasáry. Ano, je zde takový trend zástupců Evropské centrální banky. Většinou začneme v angličtině a poté reagujeme už poté v našem jazyce a já jsem Ital, čili budu reagovat italsky. Čili váš dotaz. Řekl bych, že to je důležitý dotaz. A moje odpověď zní ano. Centrální banky jsou si vědomy. Jsou si vědomy dopadu svých politik na hospodářství členských států. Domnívám se, že za posledních 10 až 15 let ECB, eh, e Evropská centrální banka, Měli jsme v posledním roce 4% inflaci v červenci minulého roku došlo k tomu, že všechny, všechny členské státy informovaly o této záležitosti, museli reagovat na inflaci. Vím, že v Belgii to bylo 5,6, v Itálii rovněž kolem 4%. To byla v podstatě největší inflace od 90. let a to byla obrovská obava, obrovský strach. A naše politika proto tedy musí být střednědobou politikou a opatření, která se přijímají, musí být koherentní. A tak se tedy taky jedná. A není to nakonec už tak úplně téma naší diskuse. Já jsem dnes bránil to stanovisko, že je třeba, aby Evropská centrální banka měla, konkurence, eh, měla, kom, eh, měla eh, kompetence k makroobezřetnostnímu dohledu. A pokud se rozhodnou a, rozho- a stá jednotlivé státy se rozhodnou, zda dají a posilou tento signál Evropské centrální bance a zdají e, ty, a zdají tyto eh, pravomoci dají. Eh, banka italská, banka španělská, eh, banka holandská a francouzská už toto vyjádřili. Problém je zde provádět evropskou mě, měnovou mě, politiku a obezřetnostní dohled. Tam se to, tento problém roz, vyřešil přímo v rámci těchto institucí. A myslím si proto, že tento model v některých zemích jsme viděli, že finanční instituce se chovají konzervativnějším způsobem. Je to případ, myslím, i České republiky, kde dohled je v rukou centrální banky a nevznikly tam žádné konkrétní problémy. Možná v České republice eh, Česká republika díky tomu dokonce je i vlastně neúplně stranou, ale řekněme na kraji těchto problémů. A nyní bych chtěl odpovědět zástupci Polska. Článek 105.6 se může použít jak v eurozóně, lépe řečeno musí se použít v eurozóně pro makro obezřetnostní dohled, protože v eurozóně potřebujeme silný makroobezřetnostní dohled a můžeme ho dělat prostřednictvím Evropské centrální banky. Myslím si, že v tomto smyslu existuje konsensus. A pokud si budou členské státy to přát, tak se článek 105.6 může eh, využít k tomu, aby eh, dal eh, pravomoci k makroobezřetnostnímu dohledu ve všech členských státech Evropské unie. Čili systém evropských centrálních bank by byl systémem centrálních bank ze všech 27 členských států plus ECB. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na to, že ECB je institucí Evropské unie a má e, pravomoci e, na úrovni společenství. A nakonec chci reagovat na to, co říkala paní Vandenburg předtím se už, eh, se, už, se už reagovalo vlastně na vaše výhrady. A fakt je, že jsou zkušenosti s holandštinou, italštinou a francouzštinou. To jsou případy, kdy eh, jedná nebo případy spíš asi v těchto zemích a jsou to případy, kdy Evropská centrální banka jedná. To je zcela jasné. A na k té vaší druhé otázce, nikdo nechce dát ECB a systému evropských centrálních bank pravomoci, které náležejí trhům. Architektura, o které já jsem hovořil, je architektura, která se vyvíjí v současné situaci. A pak dalším prvkem eh, toho, této architektury by byl systém evropských centrálních bank a Evropská banka právě pro výkon makroobezřetnostního i mikroobezřetnostního dohledu. Takže tato alternativa a Eh, eh, je tedy také alternativa Evropské centrální banky a eh, pouze makroobezřetnostní dohled. To je možná nejsložitější. Budeme pokračovat ve vystoupeních a nyní má slovo řecká delegace. Pan Badre se přihlásil do té minulé diskuze. Chcete se přihlásit i do této? Ne. Dobře, takže v tuto chvíli udělíme slovo rakouské delegaci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 Já bych rád poděkoval panu Biny Smagimu, protože opravdu pokryl hodně oblastí. Rád bych řekl, že zde vidíme tři tři záležitosti, které jsou spojeny se stávající krizí. Jednak je to rozvoj, dále zaměstnanost a poté sociální soudržnost. Domníváte se, pane Magy, že s ohledem na rozšíření Evropské unie ta preventivní role ECB banky by umožnila rozšířit různá kritéria, tak aby tyto tři problematické oblasti, o kterých jsem se zmínil, byly zohledněny Evropskou centrální bankou. A druhý dotaz. Myslím si, že je jasné, že záležitosti které jsou spojeny s důvěrou v banky, to znamená důvěra občanů v bankovní systém, hmm, je taková, že v podstatě neexistuje. Ovšem, co kdybychom se podívali i na důvěru mezi bankami? Vidíme zde nedostatek likvidity, což vedlo k velikým problémům. Jakým způsobem by mohla ECB řešit právě tento nedostatek likvidity mezi bankami? Jakým způsobem, co by mohla udělat, co by měla udělat, tak aby zajistila to, že ta pomoc, kterou poskytujeme nebo kterou poskytla bankám, skutečně poté půjde do reálné ekonomiky, malým a středně velkým podnikům, protože mám pocit, že finanční prostředky, které jsme využili eh, v tomto systému bankovním, které jsme nalili do tohoto systému, se nedostávají malým a středně velkým podnikům. To je můj dotaz. Děkuji. Merci beaucoup, la parole. Děkuji a slovo má nyní rakouská delegace a potom pan Klínc. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že jsme schopni mikroobezřetnostní dohled přenechat na mezinárodních orgánech. Pokud je o makroobezřetnostní dohled, tak tady si myslím, že je potřeba vytvořit novou organizaci, možná také prostřednictvím ECB, protože je důležité, abychom právě ve finančním sektoru v posledních letech probíhaly tam různé spekulace, byly tam různé deriváty a tak dále. A je potřeba prověřit jejich eh, kvalitu a myslím si, že z toho vznikly různé ztráty bankám a jiným institucím. Ratingové agentury by měly být nově definovány, a to i na evropské úrovni a já tady vkládám velkou naději do G20, protože samozřejmě pokud jde o makroobezřetnostní dohled, tak tam potřebujeme eh, novou strukturu a nová pravidla pro transakce na finančních trzích. Merci, Wolf Klintz. Děkuji, Wolf Klintz. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Biny Smágy, to, co jste říkal, to bylo jako hudba pro moje uši a bez pochyby to tak je i u mnohých mých kolegů. Já vám za to velice děkuji. Stílím také vaši kritiku, pokud jde o poměry v Německu. Politická skupina, ke které patřím, už dlouhou dobu požaduje, aby banky své aktivity jak si se spolkovou bankou a vy jste hovořil o tom, že abychom dosáhli úspěchu, tak tam je to věc politického rozhodnutí. A já se vás eh, já se vás ptám, jestli tady vidíte politickou vůli něco podniknout v tomto směru. Já mám pochybnosti. Polský kolega hovořil o tom, že Britové nejsou v eurozóně a to sice smluvně není žádný problém, ale jestli potom tam bude ta politická vůle, vůle využít všechny možnosti, o tom pochybuji. A když se podíváme na budoucí volby ve Spojeném království, tak je pravděpodobné, že budeme mít velmi euroskeptickou vládu, která to neusnadní tu situaci. Viděli jsme v této krizi, že pokud jde o záchranný balíček bank a také pokud jde o konjunkturální program členských států, tak tam všichni netahnou za jeden pro vás, ale každý členský stát dělá zkrátka to, co považuje za nejlepší pro sebe. A kde tedy berete důvěru a víru v to, že pokud se nesladíme, a nekoordinujeme, že se v této věci sejdeme. Také to, co říkal italský člen Senátu, ukázalo, že jsou tady ještě pořád velké rozdíly v odhadu toho, co Evropská centrální banka dělat má a co ne. Masejský plán nebo tedy eh, pakt pro růst a stabilitu prý není smysluplný a vede ke špatným rozhodnutím, to jsem slyšel. Já eh, si myslím, nebo mám jednu konkrétní otázku, jakým, jak by mohl vypadat nějaký stupňový eh, plán, eh, který by vedl k tomu, že se opravdu dostaneme alespoň na tu správnou cestu. Děkuji. Eh, dáme si ještě jednu řadu otázek, jedno kolo. Dobře, potom budete moci dále hovořit. Teď má slovo pan Ligini z italského senátu, potom Portugalsko a potom paní Ferrera. Pan Ligini. Legnini, komisione Bilancio del Senato Italiano. Eh, lei, doktor... Jsem, pan, jsem Leniny z výboru pro rozpočet. Eh, pan Smagi nám řekl velmi důležité věci a já mám takovou obecnou připomínku a rovněž jednu otázku. V těchto dnech jsme slyšeli mnoho zajímavých věcí, hovořili jsme o principech boje proti krizi, hovořili jsme o evropském plánu obnovy, o potřebě aby eh, protekcionářská opatření se eh, postavila proti tomu novému rámci, kterým se má vytvořit nová stabilita systému finančního mimo jiné. A komisař Almunia včera hovořil o fungování Eh, toho eh, evropského plánu hovořil o jednoprocentním růstu HDP a hovořil o některých zemích, které dosáhly 1,5 a země, ke kterým došlo k velkému poklesu, například Itálie. Český ministr financí a vy dnes dopoledne jste říkali, že legislativní proces pro to, abychom měli nová pravidla, která umožní posílit finanční trhy, jsou první eh, krokem, když se definují cíle. Evropa tedy má tyto vynikající myšlenky, ale myslím si, že má poměrně dost málo možností, když jde o skutečné zavedení tohoto silného plánu, který by umožnil vyřešit tuto problematickou situaci a aby se zamezilo riziku, že se ještě zhorší finanční situace. Jaká e, bude Evropa po krizi? Kdyby se nesnížily e, úrokové míry, míry krize by byla ještě horší. Vy jste nám řekl, že nemůžeme si dovolit zapomenout na krizi, která zde existuje. Je třeba přijmout okamžitá politická rozhodnutí a ptám se tedy, je možné to, nebo je předvídatelné, že Evropa v následujících eh, týdnech přijme nějaký rychlejší plán, který by eh, podpořil spotřebu rodin a který by podpořil členské státy. Byl by to plán, který je podobný s, eh, s plánu Baracka Obamy ve Spojených státech. A druhá otázka systém ratingu evropských systémů. Myslím si, že se to týká příčin finanční krize, nebo jinými slovy. Finanční krize už ukázala všechny své negativní vlivy v Evropě, nebo nás čeká ještě něco horšího. A nakonec se chci zeptat na téma úvěrů pro podniky, aby mohly více investovat. O tom se hovořilo včera, protože ta krize likvidity je nadnárodní. A ptám se tedy, zda se v rámci to, tohoto nového Eh, normativního rámce nebo legislativního rámce uvažuje o lepší ochraně podniků před bankami, když žádají o úvěry on bank. A jaká úloha by v tomto měla být pro Evropskou národní banku? Slovo má portugalská delegace a potom paní Ferrero. Eh, Děkuji. Děkuji za slovo a rád bych poděkoval panu Smagimu za skvělou prezentaci. Cením si všech informací o tom, jak finanční bankovní systém, jak je vytvořen, jakým způsobem funguje. No a pokud jde o integraci, inovaci, hospodářskou soutěž, to bych zdůraznil, protože to jsou základní prvky bankovních aktivit. Souhlasím s vámi i v tom, že soutěž a zároveň důvěrnost informací, to mohou být překážky další spolupráce či koordinace v těchto oblastech, ale zároveň s vámi souhlasím v tom, že tyto inovační myšlenky, vytvoření makroobezřetnostního dohledu jsou důležité, tak abychom mohli řešit tyto problémy. Jsem si vědom toho, že makroobezřetnostní dohled samozřejmě vyžaduje především efektivní mikroobezřetnostní dohled. To znamená, že tento problém bychom nemohli řešit, pokud bychom neměli efektivní mikroobezřetnostní dohled na nižší úrovni, abychom mohli vyřešit celkový problém. V tomto ohledu tři pragmatické dotazy. Především místní dohled problém bankovního systému. Souhlasíte s tím? že místní auditní tým dohledu v hlavních bankách, tak aby mohl kontrolovat, aby mohl provádět dohled, je potřebný, protože španělský model by mohl sloužit v tomto ohledu za osvědčenou praxi. Vidíme zde mnoho selhání, nefunkčního dohledu na místní úrovni. Ovšem, španělský příklad z 90. let je dobrým příkladem a měli bychom ho následovat, pokud jde o efektivní dohled na místní úrovni. To je první dotaz. Druhý dotaz. Souhlasíte s absolutním oddělením auditu na jedné straně a konzultačního procesu na druhé straně? v Evropě tento problém vyvíjíme. Před několika lety Enron, WorldCom, obrovské problémy ve Spojených státech, konflikt zájmu, viděli jsme zde jakousi směsici externího auditu, bankovních systémů, konzultačních systémů a tak dále. Ovšem tento problém vidíme v Evropě, proto se ptám, zda podporujete inovační rámec, který by velice jasně oddělil externí audit a konzultační proces v rámci bankovního systému. Poslední dotaz. Ano, jistě je obtížné bojovat proti offshoreům, proti daňovým rájům, ale vím, že existuje veliké úsilí, které by vedlo k mezinárodní koordinaci. Ovšem, dobré výsledky bude obtížné dosáhnout. Je zde určitá nekontrolovaná variace různých typů daňových rájů. A tímto způsobem se proto ptám. Zda souhlasíte s možným řešením. Řekněme určitý rejstřík kontroly finančních pohybů přeshraničních v rámci finančních bankovních systémů. Řekněme rejstřík všech těchto pohybů. To by možná umožnilo nějakou kontrolu. Asi ne stoprocentně účinnou, ale možná určitou kontrolu, pokud jde o finanční a bankovní aktivity v přeshraničním způsobu. Děkuji. Děkujeme a paní Ferreira má slovo. Děkuji, paní předsedající Mnohokrát děkuji za eh, toto vystoupení, které mi připadá revoluční, jak už řekla jak už řekl můj kolega, nebo řekla moje kolegyně. Fakt je, že zde zaznělo mnoho věcí, eh, které nás donutí se nad tím zamyslet a jsou to nové myšlenky když včera jsme hovořili o obnově evropské ekonomiky a hovořilo se dne včera i dnes o posílení role eh, Evropské centrální banky. A otázky paní Vandenburg a paní Klince jsou otázky, které se týkají detailů. A právě to je ta věc, eh, kde, jak my říkáme, je právě eh, schován ďábel. Myslím si, že jde o zcela zásadní princip. Větší pravomoci eh, se eh, týkají posílení důvěry a, eh, solidarity v rámci centrálních bank. A vidíme, že došlo k situaci, kdy v různých členských státech jsou úplně odlišné úrovně schopnosti projednávat eh, otázky svého zahraničního dluhu tato situace je úplně jiná eh, v silnějších státech a ve slabých státech, i když mají stejnou měnu. Pokud jde o Evropskou centrální banku, je taky zde, jsou zde revoluční názory. A máte nějaký názor takový, že by se měly eh, vydávat eurobondy nebo něco podobného, aby se posílila důvěra? A druhá otázka se týká obnovy Evropské ekonomiky. Fakt je, že když je, je inflace a inflace v našem případu byla způsobena nebo dovezena eh, ze zahraničí, tak je těžké bojovat proti takové inflaci. A změna úrokových sazeb eh, vytvořila nerovnováhu a ovlivnila i zaměstnanost. A dále eh, tato, tyto rozdíly nás zabraňují v obnově evropské ekonomiky, protože není důvěry. Eh, není důvěra. Vy jste se zmínil taky o americkém Fedu a myslíte si, že tato snaha hospodářské hospodářskou obnovu je kompatibilní s tím, co má v plánu Evropská centrální banka a my se musíme ptát, zda je možné mít pořád jenom jeden cíl, kterým je kontrola inflace v globalizovaném světě, když máme globální krizi a jednáme v evropském prostoru. Děkuji, děkuji za všechny tyto dotazy. Dovolte, abych začal tímto úvodem. Mám totiž pocit, že je zde určitá frustrace z toho, že jsme neudělali dost s ohledem na stávající krizi, že jsme neudělali dostatečně koordinovaný postup na evropské úrovni. Ovšem podíváme-li se na posledních několik měsíců na to, k čemu došlo, tak zjistíme, že je zde jedna instituce, která konala, která byla rychlá, můžete říci, můžete argumentovat, eh, že to bylo či nebylo dostatečně rychle, ale oni skutečně přistoupili ke konkrétním krokům a to byla Evropská centrální banka. A to je jediná instituce, která je schopná během deseti minut, jedné hodiny skutečně konat. Máme telekonferenci během hodiny uděláme rozhodnutí. Samozřejmě, že je to jedna hlavní věc, u které jsme dělali rozhodnutí, a to jsou úrokové sazby. To znamená to, za co financujeme naše operace. To je jeden nástroj, který máme k dispozici, to je jasné. V průběhu této krize jsme ovšem využili i jiné instrumenty, tak abychom pomohli likviditě bankovního systému. Ovšem, tato krize je mnohem složitější a má dopad na tolik proměnných, že nemůžete prostě očekávat, že Evropská centrální banka vyřeší problémy všech pro řeky a podobně. Řecká delga se ptala na sociální soudržnost, zaměstnanost, rozvoj. Ano, všechny tři prvky jsou nesmírně důležité, ovšem můžeme to vyřešit pomocí pouze jednoho nástroje, pouze pomocí úrokových sazeb. To je nesmírně komplikované. Víme i z ekonomické teorie, že každý tento nástroj může dosáhnout hlavně jednoho cíle. Samozřejmě, že to poté může mít další dopad na ostatní oblasti a my jsme si toho plně vědomí. Ovšem mnoho z vás rovněž volalo po koherentnějším evropském přístupu. To má dopad samozřejmě na různé politiky, které do velké míry spadají do zodpovědnosti členských států. To znamená fiskální politika, zadluženost, dále emise a tak dále. Tam je spousta věcí, které ještě spadají do odpovědnosti členských států a já skutečně si nemyslím, že by bylo na stole rozhodnutí to změnit. Ano, mluvíme zde o obezřetnostním dohledu. Domnívám se, že zde panuje schoda, tak aby ECB byla odpovědná za makroobezřetnostní dohled pro euro oblast. Čili nikdo si myslím ani zde, ani mimo tohoto sálu si nemyslí, že by to mělo být jinak. To je první věc. Problém však je ten, co se zeměmi, které nejsou součástí eurozóny a k čemu dojde na úrovni jednotlivých národních bank, teda mikrodohled. To je nesmírně komplikovaná oblast, to je jasné. Ovšem, pokud existuje politické rozhodnutí v současné době mít silnější evropský, evropský postup v oblasti makrodohledu, tak právě ECB je tou správnou institucí. Nemyslím si, že to bylo až tak revoluční prohlášení. V každém případě si myslím a jsem přesvědčen o tom, že politická vůle by tam, že je k dispozici, že je přítomná, protože poté, co La Rosierova skupina přijde s určitými výsledky, tak poté by komise měla přijít s určitým návrhem, jak postupovat, jak jít dál. A já doufám, že navrhne i to komise, aby došlo k modifikaci článku 1056, tak aby ECB měla možnost jednat v této oblasti makro obezřetnostního dohledu, protože zde panuje konsenzus a doufám, že členské státy se na tom shodnou. Samozřejmě, že pokud tam do toho zahrneme jednomyslnost, tak nevím, ale předpokládám, že především země z eurozóny jsou proto, aby ECB měla tyto pravomoce v oblasti makro obezřetnostního dohledu pro euro zónu. To si myslím, že je logický důsledek. Pokud jste v eurozóně, tak to potřebujete provést, pokud nejste v eurozóně, tak tam nevidíme sice nějaký, pozi- nějaký přímý dopad, ale myslím si, že není důvod, proti tomu vystupovat. Větší problém je v oblasti mikroobezřetnostního dohledu. Jsou zde různé názory, pohledy. Vysleli jsme si i české předsednictví možná z toho ohledu, že bychom měli být obezřetnější a tak dále. To samozřejmě záleží poté na politických pohledech, ale na konci dne zde máme Maastrichtskou smlouvu, která po mnoha krizích byla sestavená. Měli jsme výměný systém v, v Evropě a já doufám, že tato stávající krize nás posune. Často jsme mluvili o tom, že potřebujeme více Evropy, ovšem najednou, když se když ehm, dojde k dané situaci, tak musíme postupovat konzistentně. Čili já skutečně, skutečně doufám na základě zkušenosti, že Evropa se posune vpřed. Co by mohla udělat ECB, aby obnovila důvěru v rámci bankovního systému mezi bankami? Několik z vás položilo tuto otázku. Ano, čili první věc, kterou máme jednak úrokové sazby a li- poskytnutí likvidit. To, že si banky nedůvěřují, protože je zde samozřejmě riziko v oblasti solventnosti a to už je vně kontroly národních bank, vně kontroly národních supervizorů, národních ministerstev financí. Čili otázka z ní zdávají banky dostatek kapitálu v současné době proto, aby mohly zajistit to, že opravdu jsou schopné ustát jakýkoliv šok. A pokud tomu trh nevěří, no tak ceny akcí klesají to vytváří problém poté, obavy, strach bank, nechtějí samozřejmě soukromému sektoru půjčovat. Čím více se ceny dostávají dolů, tím se dostává dolů i kapitál tento bank. A to samozřejmě znamená, že banky škrtají úvěry soukromému sektoru a tak dále. Čili jaké je řešení? Více kapitálu v bankách. Bohužel toto ovšem není úloha pro ECB, to je úloha pro národní dohledové orgány, národní vlády, toto je právě diskuse, která probíhá na evropské úrovni, tak abychom zajistili to, aby banky měly více kapitálu, tak aby přestali s těmito spekulacemi, aby přestali eh, zamezovat poskytování finančních prostředků. Další dotaz. Mohla by Evropa být silnější? Mohla by Evropa přijít s nějakým silnější iniciativou pro obnovu ekonomiky? Ano, když to porovnáme se Spojenými státy, tak vidíme, že ty naše problémy jsou sice menší, ale nesmíme zapomínat na to, že ta situace je jiná. Situace finančních trhů je odlišná mezi námi a Spojenými státy. No a další věc, my známe automatické stabilizační prvky, které jsou silnější v Evropě a ty nejsou zahrnuty do jednotlivých kalkulací, Například, jak se o tom zmínil senátor Leniny, to 1%, to je navíc k těm automatickým stabilizátorům to znamená ten finanční systém veřejné, které má systém veřejných financí v Evropě, čili když k tomu ještě přidáme tyto automatické stabilizátory, tak ten mechanismus je silnější. Můžeme jít nad rámec? Hm, to už je otázka vůle národních vlád. Ovšem, zde nejde pouze o otázku paktu růstu a stability. My jsme všichni akceptovali, ano, ve výjimečných situacích můžeme překročit tyto podmínky a tak dále. Problém ovšem je, jsou finanční trhy. To riziko, že dojde k nedůvěře, kterou vidíme na finančních trzích, to znamená strany našich občanů vůči bankovním systémům, tak to v podstatě znamená i určitou nedůvěru ve vlády. A to mohlo by to znamenat, mohlo by to znamenat veliké riziko jakmile by stát poté chtěl financovat nějaký plán obnovy a podobně, tak by to mohlo znamenat finanční krizi celého státu, protože by tam byl problém s bankami. A to jsou určitá omezení. Omezení, která by byla uvalena na vládu v tom, že by nemohli utrácet více v Evropě musí být opatrní. Samozřejmě jsou zde veliké problémy, jsou zde například demografické záležitosti, které do toho vstupují a vlády by si toho měly být vědomi, měly by být opatrní. Čili my jsme zde trošku omezení v Evropě. Nejde pouze o pakt růstu a stability, jde i o naši demografickou strukturu obyvatelstva v Evropě. To je určitě limitujícím faktorem Kyprem rovněž. Velice rychle portugalský kolega. To byla velice technická otázka. Ano, jistě, pokud jde o audit, to je velice důležité, tak aby dohled. Dohled znamená, že máte teda systémy dohledu v každé, veli, aspoň v každé veliké bance, to je běžná praxe. Pokud jde o ty rejstříky, o kterých jste se zmínil, některé země už to mají obtížné to zavést na evropské úrovni, ovšem více dohledu na evropské úrovni by mohlo pomoci jít tím směrem, který jste nastínil. Paní Ferreiro, mnoho dotazů. ECB má jeden nástroj, úrokové sazby. Nemůžete nažádat udělat vše. Je dostatečně obtížné už to, abychom zajistili, aby naši občané měli nízké sazby, nízké úrokové sazby. Velice často to se mluví o tom, že v Evropě, v eurozóně se nám nedaří až tak jako v jiných oblastech. Lidé často tvrdí, že eurozóna je na tom hůře než v Spojené státy. Ovšem, když se podíváme na vývoj v posledních deseti letech od 90. let, kdy došlo k zavedení eura, konce 90. let, to znamená, když se podíváme na hospodářský růst, jediný rozdíl mezi Spojenými státy a eurozónou, to znamená průměr eurozóny, je růst obyvatel, obyvatelstva. Když se podíváme na HDP na hlavu, tak v eurozóně a ve Spojených státech ten růstový, ten růst byl stejný. Čili není pravda, není pravda. Samozřejmě, že jsou zde lépe výkonné země, méně výkonné země v eurozóně, ovšem průměrně a ECB je zodpovědná za cenovou stabilitu v průměru, tak zde vidíme ten růst, který byl stejný v eurozóně jako ve Spojených státech. Samozřejmě ve Spojených státech rovněž vidíme rychle rostoucí státy, méně rostoucí, méně rychle rostoucí státy, to, to vidíme i v jednotlivých zemích, regiony a tak dále. Pokud jde o zaměstnanost v eurozóně, tak jsme vytvořili více pracovních míst než ve Spojených státech za posledních deset. Samozřejmě, že nyní um, jsme v krizi, ale oni rovněž ehm, ve Spojených státech. Čili když se podíváme na výkon eura, na výkon ECB, Eh, tak si myslím, že na tom nejsme až tak špatně a že ta cenová stabilita za posledních deset let byla mnohem lepší, než jsme to viděli v minulosti, že to není až tak špatné a to je samozřejmě to, že máme pouze, že jsme limitováni pouze na ten jeden nástroj a tento nástroj samozřejmě musí mít určitě priority a tak dále. Samozřejmě, že potřebujeme i různé jiné nástroje vně centrální banky, to znamená bojovat s nezaměstnaností, bojovat na poli růstu a toto jsou nástroje, které jsou v národních rukách. Čili tím se vracím opět k mému kolegovi, který se zmínil o rozvoji sociální soudržnosti. Ano, je velice důležité, aby na národní úrovni politiky, politiky byly zaměřeny právě na sociální soudržnost, na zaměstnanost strukturálními reformami, tím, že budeme pomáhat v tomto ohledu. Bohužel toto plně nefungovalo v posledních deseti letech. Některé politiky zaostávaly, proto musíme udělat vše, proto abychom zrychlili tento proces tak, aby eurozóna, eurooblast, aby ty země, kde teda byly veliké rozdíly, nerovnováhy, abychom to napravili, co možná nejrychleji. A ještě ty daňové ráje, prosím. Ještě nějaké poznámky k tomu? No to samozřejmě není v naší zodpovědnosti, ovšem pokud chcete náš názor vědět, já jsem v minulosti bojoval, bojoval za tuto oblast ve své bývalé pozici, ovšem nebylo to jednoduché, protože jde o globální záležitost, proto musíte domluvit alespoň mezi těmi největšími hráči, největšími zeměmi, tahá za jeden pro vás. Bohužel Dokonce i v Evropě nevidíme stejný pohled na boj proti daňovým rájům, na boj proti offshoreovým centrum. Samozřejmě, ale je to priorita, je to jasná priorita. Eh, Děkuji. Ještě zde Máme jednoho člena Evropského parlamentu, který se hlásí eh, o slovo a zajímalo mě, jestli se hlásí ještě někdo z národních parlamentů. Ne. Dobře, takže je tady otázka pana De Santos. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se přidat ke chvále eh, toho projevu, který jsme slyšeli. Byl to velmi osvěžující projev, zazněly tam i pesimistické věci. A je zde jeden rozpor. Na rozdíl od eh, řeckého kolegy, který nedávno byl na našem výboru Ekon, chci říci, že váš řecký kolega by chtěl zvýšit eh, regulaci. Už jsme o tomto tématu hovořili. A já si myslím, že to je otázka e, slepice, a, e, která nese slata, zlatá vejce. Ale jde o kreativitu. Kdyby se zlepšila regulace, povede to ke smrti nebo zabije to eh, kreativnost. A my teď všichni ve světě prožíváme brutální finanční krizi. A Evropská centrální banka, můžeme říci, že měla zvýšit sazby. Teď mám na mysli loňský rok. Fakt je, že to byla instituce, která nejrychleji reagovala na, krizis, eh, na krizi, na rozdíl od komisaře, který před pár eh, měsíci ještě říkal, že to není krize, že jde jenom o nerovnováhu a za pár týdnů jsme viděli, co z toho vyplynulo. Takže nebyla e, Evropská centrální banka jedinou institucí, o které můžeme říkat, že jednala pomalu. Máme řadu cílů a řadu e, úkolů, e, a já s návrhy, které zde zazněly, mohu jenom souhlasit. Myslím si, že kromě toho, co zde bylo řečeno, Evropská centrální banka musí hrát důležitější úlohu v dohledu. A proto návrhy, které zazněly eh, ve vaší prezentaci, jsou velmi důležité a opravdu je chválím. A na závěr mám dvě konkrétní otázky. Evropské podniky a evropský tisk a nakonec i tisk v jednotlivých stát, členských státech publikovali článek eh, George Šoroše, eh, který říká, že jsou určité operace, eh, které jsou v tomto smyslu ne, že v tomto smyslu je nutné, se objevuje nutné zlo a e, určité operace, které i když jsou špatné, tak se mohou použít. Ale já jsem proti. Já si myslím, že by tomu nemělo tak být. A odtud tedy vyplývají ty dvě moje konkrétní otázky. Možná na ně nebudete moci odpovědět, ale každopádně se zeptám. Evropská centrální banka má Evropská centrální banka eh, nějaký skutečný eh, přehled o eh, evropském finančním systému, či jsou ta toxická aktiva, která se objevují v evropském finančním eh, balíku nebo v evropské finanční situaci. Eh, protože, eh, a jak je to s HDP, je třeba připravit že lidi na to, že někdo bude muset účet, který je zaplatit. A potom jsou tři eh, body, o kterých se hodně hovoří, nebo tři věci. Jednak eh, omezení ratingu některých eh, oblastí, některých sektorů, vzhledem k tomu, že současná situace je neudržitelná, dále rizikový kapitál a jeho řízení a dále prostředky, které budou použitelné na operace takzvaného short sell, jako, jak se to, to používá ve Velké Británii. Euh, euh, Pan Benis Magy, eh, Možná bych si dovolila určitou kritickou poznámku. Já bych si velmi přála nezávislost Evropské centrální banky a posílení jejich makroobezřetnostní eh, role, eh, tedy toho dohledu. Ale vy jste odpověděl paní Ferreira, že RCB nemůže dělat vše, ale přesto chcete, aby měla eh, širokou škálu úkolů. Já jsem se u některých věcí cítila poměrně špatně. Jednak eh, v tom, že Evropská centrální banka eh, brzy se ukázalo, že řízení likvidity vlastně nestačí k vyřešení k, e, rizik, tedy různých finanční injekce neumožní to eh, vyřešit. Bylo tady potrývání důvěry vůči bankám a bylo potřeba čekat na to, aby se potom stalo z této krize, krize eh, solventnosti, tak aby vláda se o to začala eh, také starat. Místo toho, aby se ECB zabývala riziky toho druhého kola dopadu inflace na platy. Nebylo by lepší, kdyby bývali více se intenzivněji obraceli na vlády, tak aby upozorňovali na tyto otázky, aby se o ně začali starat. Eh, došlo k recesi, eh, snížení úrokových mír nestačilo a potom bylo potřeba, aby do toho zasáhly vlády tak, aby eh, předložili plány obnovy. Když budu sledovat vaše úvahy, tak vy říkáte, že Evropská centrální banka má všechny nástroje k tomu, aby prováděla makro mikro obezřetnostní dohled a já neříkám, že vylučuju toto řešení. Vůbec ne. Ale chtěla bych říci, že vy e, vlastně mávnete rukou nad otázkou e, globální governance a odpovědnosti, e, demokratické odpovědnosti. Tak je to v České republice, v Itálii, ve Francii, tato odpovědnost. A vy tady před sebou nemáte nějakou vládu, která by mohla být jaksi vaším partnerem, na kterou byste se mohli obracet. Pan Keitner tady dnes o tom hovořil, zná to ze všech stran, ale něco takového na evropské úrovni neexistuje, takový partner, na kterého byste se mohli obracet. Já bych chtěla varovat před mechanismem, eh, a v tuto chvíli, a mně se velmi líbilo, jak jste hovořil o masijské smlouvě, o evropské smlouvě a tak dále, já s vámi tady stoprocentně souhlasím, e, ale je potřeba, abychom se nad tím vším zamysleli. Je to naše odpovědnost, ale i vaše, protože pokud chcete, aby to dobře fungovalo, tak ve vašem zájmu je, abyste měli nějakého politického partnera, na kterého byste se mohli e, obrátit. Pokusím se odpovědět na vaše dvě otázky současně. Jak víte, tak já nemám nic proti tomu, abychom tady měli nějakého politického partnera, na kterého bychom se mohli obracet. A vysvětlím vám, proč to dnes nefunguje. Pan de Santos se mě ptal, jestli máme nějakou představu o množství eh, těch toxických eh, produktů v systému. Můžete se na to zeptat jakéhokoliv orgánu bankovního nebo tedy finančního v Evropě. Nikdo to neví, nikdo to neví. ECB to také neví. E, když mi dáte tuto pravomoc prostřednictvím 105.6, tak potom možná e, někdy v budoucnosti budu moci odpovědět na vaši otázku. Dnes zkrátka čerpáme informace z trhů, od některých institucí, ale nejsme v tuto chvíli vůbec schopni získat nějaké naprosto přesné a podrobné informace. Když hovoříme o nějaké politické protiváze, eh, administrativě nebo řízení, tak jde o to, Jestli má dnes smysl, abychom tady měli nějaký vztah mezi nějakým politickým orgánem a e, orgánem bankovního dohledu pouze na národní úrovni, v mnoha členských státech až do doby před několika měsíci převládal názor, že bankovní systém je ve velmi dobré kondici, že dobře funguje a že není třeba se obávat e, nějaké krize. Ale teď v globální krizi je to tak, že je potřeba na to nalížet globálně, protože všechno je vlastně propojené. Já neříkám, že je vše nutné přenést na evropskou úroveň, ale je potřeba, aby evropská úroveň měla možnost udělat si určitou evropskou vizi nebo globální vizi, nebo aspoň určitě v té eurozóně, tak, aby mohla umožnit decentralizovaným národním orgánům, aby měli všechny nezbytné informace eh, o tom, jaká rizika hrozí jejich národním systémům. A když tady není interakce mezi mikro a makro eh, dohledem, tak to potom vede eh, k tomu, že národní dohled je nedostatečný. Takže mě nečiní potíže to, abychom tady vedli nějaký dialog mezi eh, dohledem a politickými úrovněmi, ale na národní úrovni to má jenom malý smysl. A další věc. Tady bych odpověděl stejně. ECB během těchto měsíců hovořila o tom, že ty finanční e, injekce nejsou dostatečné, je potřeba, aby to bylo transparentnější a je potřeba mít více kapitálu. A já si myslím, možná, že jsme to neříkali Eh, velmi, velmi důrazným hlasem, ale opakovali jsme to neustále. A dnes vám říkám, že máme pouze jeden nástroj eh, plus likviditu a není možné tím vyřešit vše. Je potřeba eh, tady zorganizovat systém členských států, dohledu, tak, abychom vyřešili tento problém. A kdybychom, tak jak jsem již říkal, kdybychom měli více pravomocí ve smyslu článku 105 lomeno 6, tak potom bychom podle mě byli mnohem úspěšnější, účinnější, protože v duchu 105.6 eh, je tam určitá pravomoc pro regulaci makro a pak to má dopady i na národní úroveň, na řízení likvidity, na kapitál a to vše by potom mělo opět eh, globální bezprostřední důsledky. ECB, tak jak je strukturována, se dokáže rychle rozhodovat. A já si myslím, že jsme právě potřebovali více rychlých rozhodnutí v těch minulých měsícech, měsících. A v odpovědi na ostatní otázky, eh, pan De Santos, eh, my předkládáme zprávy o dohledu, o finanční stabilitě a tam uvádíme rizika. Takže si přečtěte zprávu o finanční stabilitě z června 2006 před krizí, přečtete si to a ono tam vlastně je popsáno to, co se stane. Takže já si myslím, že my jsme se snažili na určité věci upozornit, ale nebylo, nebyli, nenaslouchali jste nám. A potom k otázce bonusů, short sellings. Já si myslím, že to je velice technické, jsou to i politické věci. A závěrem bych skončil právě politickou otázkou. Když se podíváme na to, co se stalo v Japonsku během bankovní krize, tak ten hlavní problém bylo určité spoždění, určitý časový posun v rekapitalizaci bank. A toto spoždění souviselo s problémem, Eh, vlády a parlamentu, oni nedokázali vysvětlit občanům, že jediný způsob, jak se z toho dostat, je investovat do bank daňové, eh, prostředky daňových poplatníků. To je něco, co na první pohled lze vysvětlit pouze velmi obtížně, ale vzhledem k situaci, vzhledem k té dramatické krizi, to je jediný způsob, jak se z toho dostat. A oni takto ztratili tři roky a to potom vedlo k deflaci. A z tohoto důvodu si myslím, že je potřeba pokusit se eh, příliš nepolitizovat určité aspekty eh, intervence do bankovního systému by měly být účinné a masivní a čím více tomu tak bude, tím rychleji se dostaneme z té krize a eh, tím rychleji přesuneme ty problémy na eh, banky, eh, vyřeší to rizika, která banky na sebe berou a tak dále. Neměli bychom ale vytvářet situaci, kdy rekapitalizace bank bude vnímána jako něco, co není politicky přijatelné a kde by to vytvářelo tlak nebo napětí mezi veřejným míněním a politickou úrovní kvůli těmto opatřením, která se snaží vlastně eh, poskytnout peníze těm, kteří o ně přišli. To je důležitá věc, kterou je třeba si uvědomit, eh, když přemýšlíme nad tím, jak složité je vyřešit tuto situaci. Děkuji vám za všechny odpovědi, za příspěvek do naší diskuze. Já si myslím, že tyto návrhy jistě ještě více rozpoutají diskuzi, eh, také v souvislosti se skupinou eh, de la Rozierovou. V tuto chvíli uděluji eh, slovo mému kolegovi, panu Vojířovi z Českého parlamentu tak aby eh, vyvodil určité důsledky z této diskuze. Eh, vážená paní eh, předsedající, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, vážení, vážení hosté. Jak jsem na začátku uvedl, tak zopakuju jednu myšlenku. Rizí ekonom, který není závislý na tom, aby byl volen a případně aby se stal politikem by postupoval velmi jednoduše a podle již známých e, vzorců. nicméně většina z nás jsme politici a musíme pak skládat své účty lidem kteří nás volí a my musíme vytvářet taková pravidla takové regulativy a takové podmínky aby mohl v hospodářském světě platit volný trh s rozumnou mírou regulace volný pohyb kapitálu volný pohyb osob a zboží. to jsou základní principy na kterých stojí i evropská unie. krize k nám zjevně přišla ze spojených států amerických a nezaslechl jsem a možná je to škoda na tomto fóru co bylo hlavní příčinou. hlavní příčinou nebo jednou z hlavních příčin byla snaha už billa clintona vytvořit politický tlak na to aby každý američan mohl bydlet ve svém bytě a aby mohl mít svůj dům. od tohoto politického tlaku se rozvinula snaha bank půjčit nejen těm kteří mají jistou míru likvidity a schopnost splácet ale i těm kteří tuto schopnost neměli. za fifteen let nato jsme se dostali do situace kdy toto hořké ovoce sklidily nejen americké banky nejen hypoteční ústavy ale i banky v evropě. a následuje nato v podstatě nejen finanční krize ale i hospodářská recese. Dovolte mi, dovolte mi poděkovat nyní za velmi pestrou otevřenou diskusi a dovolte mi shrnout některá témata o kterých bezesporu bychom měli dál diskutovat aby nezapadla. jsem přesvědčen o tom že takováto fóra mají nastolovat témata aby odpovědné osoby odpovědní politici a představitelé institucí mohli nalézt přijatelné řešení. tato témata byla například jednotnost daní problematika daňových rájů otázka zdanění úspor otázka dostupnosti úvěrů tady bych podtrhl především pro malé a střední podnikatele otázka zdali má nebo nemá existovat jednotná hospodářská politika jednotný bankovní dohled problematika státních intervencí a protekcionalismus dále konkurence na finančním trhu s jednotnými pravidly a dohledem. v této souvislosti se diskutuje zdali má tento dohled mít ve vyšší míře kompetence například evropská centrální banka národní centrální banky a také jakou roli v tom mají hrát jednotlivé vlády dále zde bylo diskutováno poměrně citlivé téma především bych řekl téma které se objevilo například u kauzy enron a to je otázka oddělení auditu a poradenství. ale i s tím souvisí samozřejmě otázka ratingu. v této věci trochu platí že co si koupíte to si můžete také nadiktovat hledání objektivity v této záležitosti je vždy velmi těžké. poslední věc která se zde diskutovala je otázka míry nezávislosti evropské centrální banky. evropská centrální banka nestojí na stejné pozici jako fed zatímco americký fed má proti sobě zvolenou vládu v tomto případě Evropská unie se zatím institucionálně bude muset vyvíjet a transformovat. Možná jsem na některá témata zapomněl, ale doufám, že jsem ta hlavní nyní zopakoval. Předám to panu ministru Kalouskovi a ještě jednou mi dovolte poděkovat za velmi příjemnou diskusi. děkuji pěkně a budu se těšit někdy příště Na nashledanou. Vážený pane spolupředsedo, v tuto chvíli nespívá, než vám poděkovat. Děkuji vám eh, za vaše spolupředsedání. Eh, děkuji také panu Hajdovi za to, že se účastnil našeho zasedání. On v Českém parlamentu předseda výboru pro hospodářské a zemědělské záležitosti a pro dopravu v Senátu. Děkuji všem za vaši účast. Děkuji vám za to, že jste se dostavili v hojném počtu na páté zasedání, na poslední zasedání tohoto typu během eh, tohoto legislativního období. A já mému eh, následníkovi vysvětlím, jak důležité je, abychom se takto setkávali, možná, že i v nějaké jiné formě, možná v semináře a abychom se zabývali měnovými a hospodářskými otázkami, které jsou pro nás pro všechny tak důležité eh, to je vše velice důležité. Děkuji vaším jménem eh, všem. Eh, děkuji vaším jménem panu komisaři, děkuji také mm, panu Kalouskovi a také ředitel mm, prezidentovi FMI. Děkuji všem, kteří se účastnili, účastnili tohoto setkání a přispěli k jeho úspěchu. Přeji vám velké odhodlání, velkou angažovanost ve vašem parlamentu, tak abyste se mohli také zapojit do dohledu eh, nad bankami a do vytvoření plánu obnovy, tak aby byly ve prospěch našich občanů a abychom mohli nastolit příznivější situaci pro naše hospodářství. Přeji vám šťastnou cestu